Okay, um, we can, we can now... Eh, dobrý den, můžeme začít. Dovolte mi, abych eh, nejprve nechala schválit pořad jednání. Nevidím, že by někdo něco namítal, takže můžeme eh, pokládat pořad jednání za schválení. Mám tady ještě několik oznámení za předsedu. Jak víte, 27. října oznámil pan předseda Baros změně, změně port, změnu portfolia komisera Šemetera a Rena. Týká se to také mandátu vlastně eh, našeho výboru, týká se to článku jednacího řádu 6, 6 a příslušné přílohy. A měli jsme mít další, nebo budeme mít další slyšení s těmito komisaři. Tato slyšení jsou naplánována na 23. listopadu odpoledne a brzy vám poskytneme podrobné informace. Dnes je tady pan komisař Ren, ale to s tím nemá nic společného. To je jeho průběžná práce a bude se konat eh, veřejné slušení v pondělí, bude to 5. prosince od 3 do 6.30 eh, odpoledne, což není na seznamu schválených zasedání, čili je to zasedání navíc, je to slyšení, které se bude konat 15 hodin eh, v pondělí 5. režim depozitu a trialog, bude to 26 Eh, eh, bylo to 26. října a hovořila jsem tam také o tom, že předsednictví má pocit, že rada se dívá na radu jakožto na velice nepružnou polské prezident, předsednictví bude informovat delegaci Ekon před příštím zasedáním, které se má konat 15. listopadu ohledně toho, jestli nějakým způsobem eh, se stanovisko nepohnulo v tom, tom případě by předsednictví uvažovalo o tom, že by bylo možné přestoupit potom k hlasování na e, plenární zasedání 26. října se také konalo zasedání k SEPO. Všechno důležité tady bylo už e, řečeno a také příslušné pozměvací návrhy dostaly všechny politické skupiny. Pořád se ještě diskutuje o některých důležitých politických e, skupin, například závěrečného eh, termínu pro ty, kdo se neucházejí této režim. Na další trialek se má konat 16. Eh, 11. Eh, ve Štrasburku. To je konec všech oznámení a teď jsem ráda, že tady mohu přejít k našemu veřejnému slyšení. Určitě si uvědomujete, že momentálně prožíváme velice obtížné období. Máme tady Jana Rostovského, který je předsedou rady Ekofinu eh, a místo předsedu eh, komise a eh, komisaře pro ekonomické a mm, mm, měnové záležitosti. Pan Julian de Monte nás informoval, že oni bohužel se sem nedokáží dostavit, protože mají jiné závazky a těšíme se ale, že bude možné zajistit plnou eh, realizaci právního rámce ekonomického řízení. Ekonomický dialog s předsedou eh, ekonomické rady je velice důležitý, takže já bych chtěla znovu eh, vyzvat pana předsedu Rumpeje, aby bylo možné stanovit termín pro ekonomický dialog s ním. Také jsme se naposledávno dozvěděli, že Džilky Matovský, který byl předtím předsedou té této rady musel eh, přerušit tuto svoji práci, protože má ne, závazek, eh, s kterým předtím nepočítal, takže jsem nemohl jít. Později se bude ještě konat zasedání euroskupiny, takže ta bude muset také odejít dříve, než se očekávalo. To budeme řešit, jak to půjde. A eh, sekretariat, sek, příslušný sekretář zaujme místo Jana Vincence, takže bychom šli dále. Každý z našich řečníků bude mít pět minut na své připomínky. A nejprve budeme mít obě prezentace a pak pravděpodobně budeme mít vždycky určitou dávku otázek, abyste mohli odpovědět vždycky dříve, než budete muset odejít a než budete nahrazeni. My jsme organizovali toto slyšení v době, kdy jsme samozřejmě nemohli vědět, že se bude odehrávat právě v takto obtížném okamžiku, které si vyžádá váš čas někde jinde, ale máme proto plné porozumění. Takže prosím, budete jako jako první. Děkuji paní předsedající a vážení členové výboru. Dovolte mi, abych se nejprve omluvil, protože bohužel budu muset za nějakou dobu odejít, ale byl bych rád, abych zvládl odpovědět na co nejvíce e, otázek, které mi budou položeny a co nejúplněji. Vzhledem k tomu, že je to poprvé, kdy mám příležitost být tady v parlamentu, od doby, kdy byl schválen balíček šesti legislativních reform, což, jak jsem přesvědčen, přispěje k řešení současných problémů, aby už se nikdy nezopakovaly. Tak dovolte mi vyjádřit mé potěšení, že se nám podařilo dospět ke kompromisu a že to vedlo k tomu, že byl takzvaný six-pack schválen. Bez ohledu na současné potíže, které jsou bez pochyby velice závažné, si myslím, bychom měli eh, si dát přece jenom chviličku a uvědomit si, že alespoň tady jsme docela hodně dosáhli dosáhli a konkrétně se to týká parlamentu. Myslím si, že právě díky parlamentu se nám podařilo dospět k nějakému kompromisnímu závěru. Dovolte mi říci, že my jakožto předsednictví velice vítáme tuto příležitost, abychom mohli spolu s vámi prodiskutovat počáteční zkušenosti, které už máme s evropským semestrem. Je to velice intenzivní proces a zvláště teď na poprvé to bylo velice intenzivní a samozřejmě, že hodnocení těchto postupů ještě nebylo možné. Zatím máme jenom určité počáteční hodnocení, ale rozhodně ne konečné, protože to také ještě není úplně u konce. Ale to neznamená, že by toto nebyl vhodný mm, okamžik, abychom o tom diskutovali. Nejprve jako na úvod bych eh, chtěl velice stručně analyzovat současné prostředí, protože současná situace samozřejmě bude mít vliv na veškerá rozhodnutí, která bude třeba činit. A to i v oblasti evropského semestru. Jak víte, eh, krize státních dluhů v současné době eh, hrozí tím, že by eh, mohla vyvolat závažnou bankovní krizi. A tím bychom se mohli dostat do negativní spirály a vlastně finanční trhy stále více pochybují o schopnostech členských států splácet dluhy to by vrhlo pochybnost vlastně i na solidnost eh, těch bank, eh, které mm, mm, mají eh, na svých rozvahách dluhy členských států a to by zase mohlo být potom problémem pro to, aby tyto banky mohly získávat další finance na inter, mezibankovních trzích, které už to zaznamenaly a také Evropská EBA e už to konstatovala. V minulosti samozřejmě tady byly bankovní krize, které obvykle potom vedly k velice závažným krizím v reálné ekonomice. Krize, která začala v roce 2008, byla finanční krizí, která se posléze stala s krizí reálného hospodářství. Současná krize začala na začátku roku 2010. Nejprve to byla krize zadluženosti státu a nyní už do jisté míry, byť ne úplně, to v žádném případě, a za to ještě musíme být vděční, ale už tady vidíme určitý potenciál, že by se z toho mohla vyvinout krize finančního sektoru. Zatím se to rozhodně nestalo, nicméně takový potenciál tady bohužel existuje. Ale i když to není ještě krize finančního sektoru, už teď se to rychle stává krizí reálné ekonomiky. A proto se asi všichni shodneme, že situace je věru velice závažná a že bude mít eh, hluboký a možná i dlouhodobý dopad na zaměstnanost, růst a chudobu. Těžko bychom si mohli představit dobu, kdy by bylo vhodnější, abychom diskutovali různá opatření, o která jsme se jakožto Evropská unie pokoušeli, abychom vyrovnali tyto obtíže a samozřejmě součástí toho je i Evropský semestr. Velice děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a slovo má Oli. Děkuji, Sharon. Eh, vážení poslanci, Dovolte mi, abych vám zaprvé poděkoval za tuto příležitost, abychom si mohli vyměnit názory spojenými s prvním evropským semestrem, který zatím proběhl jakožto pilotní fáze, než vstoupí Sixpack v platnost. Rád bych také poděkoval členům tohoto výboru za písemné dotazy, které jste předložili. To je vynikající způsob, aby abychom opravdu se soustředili na ty otázky, které z hlediska eh, parlamentní zodpovědnosti jsou důležité. Naprosto souhlasím s panem ministrem Rostovským ohledně významu toho, že se uzavřeli jednání o Sixpacku. Byla to velice těžká vyjednávání, tvrdá vyjednávání mezi parlamentem a radou a chtěl bych vám oběma poblahopřát a já se velice těším na to, že Sixpack vstoupí v platnost zhruba v polovině prosince. Mně se jeví Sixpack jako velice důležitý prevenční způsob, abychom mohli posílit ekonomickou zprávu a řízení v Evropské unii a zejména v eurozóně za účelem um, fiskální obezřetnosti, ekonomické stability, trvalé udržitelného růstu a tvorby pracovních míst. A za komisi mohu říci toto. E, rádi bychom vás ujistili, že opravdu e, budeme používat e, nástroje, které nám Sixpack dává od prvního dne s plnou energií, férově, ale i odhodlaně. Evropský semestr samozřejmě je velice úzce provázán se Sixpackem právě eh, k němu poskytuje Sixpack pravidla. A já vysvětlím, jak mně se jeví první semestr, udělám tak za okamžik. Ale vy se mě bez tak budete ptát a proto bych řekl hned několik slov ohledně dnešního zasedání eurozóny, než přejdeme k Eh, k semestru, protože máme několik důležitých záležitostí. Týká se to Řecka, Itálie a eh, posilování finančního valu, finanční stěny. A to jsou všechno věci, které jsou spojeny samozřejmě se zdroji po eh, té, kdy proběhla eh, schůzka ve čtvrtek a v pátek na nejvyšší úrovni eh, G20 v Cannes. Dnešní zasedání se koná ve velice klíčovém okamžiku poté, kdy se takto začaly rozvíjet politické události, dále se rozvíjejí v Řecku. Minulý týden v Cannes v kontextu G20 se věnoval věnovala velká pozornost i mnoho času o situaci v eurozóně. Obdrželi jsme velkou podporu a hlavně mnoho rad od našich globálních partnerů. G20 uvítala rozhodnutí, které lídři Evropské unie učinili na samitu 26. října, aby se obnovila udržitelnost dluhové situace v Řecku, aby se posílily evropské banky, aby se budovaly finanční ehm, valy, aby se zabránilo infekci, nákaze a aby se posilovala odolná ekonomická zpráva a řízení v eurozóně. Řecký premiér eh, George Papadel minulý týden ohlásil záměr Um, uspořádat referendum a to samozřejmě velice spochybnilo, zda řecká vláda skutečně míní dodržet dohodu, eh, která byla učiněna 26. října, ale eh, i když řecká vláda předtím vlastně pomohla to rozhodnutí eh, spolu vytvářet a připojila se k němu. A my jsme potom vyslali určitý signál do Řecka příští minulý týden a v posledních dnech. I nadále chceme Řecko podporovat, ale je třeba respektovat rozhodnutí ohledně eurozóny, ale při nejmenším můžeme očekávat nebo máme právo očekávat, že Řecko se bude držet těch rozhodnutí, po nichž samovolalo a k nímž se zavázalo. To je naprosto klíčové, naprosto zásadní pro nás, abychom mohli postoupit dále. Proto jsme vyzvali k tomu, aby byla vytvořena vláda národní jednoty a jsme přesvědčeni, že to je jediný eh, přesvědčivý způsob, jak obnovit důvěru a jak dostat závazkům. Eh, zatímco my zde zasedáme, eh, v Atenách se pracuje na tom, aby byla obnovena ztracená důvěra. Já jsem se sešel s ministrem financí eh, Řecka dnes dopoledne v Řecku a On, jak jsem mu řekl, bude, eh, doufám, brzy informovat eh, vedoucí představitele eurozměny eh, o rychlém postupu k vytvoření vlády evropské národní jednoty. Co se týče Itálie, o tom se hodně také hovořilo, jak se na okraji G20 z, z, z, z důvodu současné situace v ekonomické situace. Premiér Berlusconi na zasedání G20 v Cannes vyslovil závazek, že bude realizovat plán fiskální konsolidace a posilovat finanční potenciál v souladu se závazky Itálie v rámci evropského semestru. Až tento balíček bude plně realizován, pokud tedy nebo respektive až se tak stane, pak to bude důležitý krok k tomu, aby bylo možné řešit strukturu strukturální problémy Itálie. Dále, aby bylo možno eh, prodemonstrovat eh, svoji odhodlanost, Itálie eh, požádala Mezinárodní nový fond, aby sledoval realizaci závazků. A zase komise předloží podrobné hodnocení a bude sledovat italskou fiskální a hospodářskou situaci, aby bylo možné takovéto hodnocení eh, udělat. Už tento týden posíláme do Itálie misi. Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, poslanky, toto je evropský semestr v praxi. A eh, teď bych řekl něco o eh, teorii, koncepčním rámci a o prvních zkušenostech s evropským semestrem. Tak tedy za prvé, Respektive já bych ty připomínky se skupil kolem několika hlavních témat a pak můžeme dále pokračovat diskusi. Zaprvé tady skupina eh, eh, otázek, které se týkají národních reakcí, které se týká odpovědnosti, svrchovanosti. Obecně za to, samozřejmě, že nikoliv každá vláda byla na 100% spokojena s doporučeními specifickými pro konkrétní státy, které jim byly adresované. Reakce členských států státu, respektive jejich vlád, na tuto eh, stano, se sranou ex ante lepší integraci, nicméně byla ve své podstatě pozitivní. Pravdou ovšem je, že tento, toto relativní nadšení, abych tak řekl, eh, nebylo obecně sdíleno národními parlamenty, ani se neprojevilo ve veřejné diskuse. Eh, zdá se, někteř, že, eh, některým se zdá, že Brusel tady eh, porušuje národní suverenitu a proto e, musíme se i touto otázkou zabývat a vysvětlit to v našem vzdělení. A já bych na to chtěl e, zareagovat takto. My chceme všechny ujistit, že samozřejmě poslední slovo ohledně národních rozpočtů e, patří tomu, komu vždycky patřil, tedy příslušnému národnímu parlamentu. Ovšem zároveň národní parlamenty musí být daleko si lépe vědomy evropských pravidel, která jejich vlády a samotné národní parlamenty se dohodly, že budou respektovat a podle nich jednat. A tady si myslím, právě Evropský parlament může sehrávat nesmírně důležitou úlohu, zejména prostřednictvím meziparlamentního dialogu. V tomto místě bych se chtěla konkrétně vyjádřit k tomu, co řekl pan Lambert a skupina zelených. Je to velice podstatná a někdy kritická studie o evropském semestru, která vyšla před několika týdny. Je já upřímně doufám, že tato studie najde své čtenáře a to i v hlavních městech mimo Brusel, protože velice je to velice, pro, je to velice promyšlená studie. Navíc demokratická odpovědnost musí být posílena i co do fiskálního dohledu. Právě proto jsem tak podporoval nový ekonomický dialog. Totiž nejenom už se budou diskuse odehrávat za zavřenými dveřmi, a kdyby potom eh, jenom ministři jak si zdvořile glosovali eh, nevzdary svých kolegů, a jak to někdy bylo, Čili já velice věřím, že ekonomický dialog, že teď bude mít velice zásadní a velice pozitivní dopad na další vývoj. Samozřejmě už má málo času, ale přece jenom bych chtěla říci ještě jednu věc. Ta druhá skupina otázek se týká politického dopadu evropského semestru. Tady můžu stručně říci jako odpověď, že je ještě příliš brzo v rámci eh, rozhodovacího cyklu, abychom mohli teď už eh, hodnotit dopad eh, doporučení specifických pro jednotlivé země na eh, evropskou ekonomiku i na jednotlivé země. Například Španělsko eh, se řídilo těchto doporučení specificky pro ně do značné míry. A Španělsko si nevede až tak špatně ohledně řešení situace na finančních trhích. Bez, to, bez ohledu na to, že jeho ekonomika a oblast zaměstnanosti řeší obrovské problémy. Uh, já jsem také psal Sharon a říkal jsem, že bych se mohl vrátit sem na tento výbor v lednu, abychom mohli diskutovat o otázkách politického dopadu evropského semestru, protože v lednu už zcela určitě budeme o hodně chytřejší, než jsme teď. Dovolte mi tedy, abych eh, na, na závěr řekl tolik. Doufám, že mé poznámky ukázaly, že já i komise eh, jsme velice zavázáni eh, podporou Evropskému parlamentu v oblasti evropského semestru a velice se těším na to, že společně budeme realizovat Sixpack a tím bych chtěl svůj příspěvek uzavřít. Děkuji. Děkuji a jak už jsem řekla na začátku, eh, někdo, někteří se tady vymění, takže nejprve budeme mít první kolo otázek od koordinátorů. Eh, to jsou jaksi nominovaní, eh, nominované osoby. Nevím, kdo bude hovořit za EPP, takže začnu od UDA. Have, about... Děkuji, Sharon. Mám asi 200 eh, otázek na pana Rostovského a eh, stejný počet i na, eh, na pana na Oli Réna, ale vzhledem k tomu, že situace je opravdu naléhavá, tak bych byl uh, raději, abychom dali slovo paní Ani Podimáta, uh, která uh, teď tady má také některé otázky, které bych chtěla položit. Thank you very much, uh, Udo. Děkuji, Udo. Uh, Eh, Sharon, pane komisaři, jak víte, jak už jste na to upozornil, eh, včera eh, bylo dosaženo dohody mezi dvěmi hlavními politickými stranami, mezi panem premiérem Papandreou a také lídrem hlavní opoziční strany. A dohodli se na tom, že vytvoří koaliční vládu a její hlavní úloha by byla plné provádění rozhodnutí, eh, které byly eh, přijaty, samozřejmě plné provádění za řeckou stranu těch rozhodnutí, která byla přijata 27. října a také povinností, které vyplývají eh, z těchto rozhodnutí. je potřeba, abychom se postarali o to, aby to fungovalo. Komise a také poslanci Evropského parlamentu už v několikrát v minulosti zdůrazňovali, jak je důležité, abychom tady měli jednotu eh, mezi jednotlivými zeměmi a aby tady bylo národní porozumění pro tyto věci, protože to je jediný způsob, jak můžeme přijmout tato obtížná opatření a politiky. Eh, jak víte, situace v Řecku byla takto obtížná, dobře se to tady zmínil a i v minulosti. Bylo to neudržitelné v Řecku a to ještě předtím, než padl návrh na referendum. Takže já si myslím, že teď tady máme eh, řešení a je, bude velice důležité, abychom se dívali do budoucnosti a ne do minulosti a tak, aby to fungovalo, protože ta koaliční vláda to je samozřejmě pouze nástroj, uh, vytváří určité minimální podmínky, ale aby to opravdu fungovalo, pane komisaři, tak budeme potřebovat opravdu angažovanost ze strany společnosti, také mm, aby ta společnost byla motivovaná. A má otázka je tedy následující. Jaké eh, poselství byste mohl vyslat eh, řeckým občanům, nějaký signál z pozitivní perspektivy, protože zatím navzdory různým špatným rozhodnutím a nedostatkům řečtí občané velmi často měli dojem, že jsou předmětem různých útoků nebo že jsou uráženi a to je velice kontraproduktivní a já si myslím, že všichni musíme obrátit list a měli bychom se dívat do budoucna. Myslím si, že rozhodnutí, eh, které nyní padlo, je velice klíčové a, a myslím si, stejně tak jako asi kolegové v tomto výboru, že uděláme vše pro to, aby to fungovalo, nebo chtěla bych to říct všem, eh, že uděláme vše pro to, aby to fungovalo, protože eh, to bude ve prospěch Řecka a i stability eurozóny jako takové. Máte tedy nějaký pozitivní signál, signál eh, z pozitivní perspektivy ze strany komise? Uh, signál, eh, který by mohl dát důvěru velké většině řecké společnosti, eh, že eh, vlastně bude zvládnuta tato obtížná cesta. Dobře, máme nedostatek času, takže prosím všechny otázky najednou. Silvie, děkuji Sharon, děkuji pane ministře, pane komisaři, že jste přišli mezi nás. Velice si toho vážíme, tím spíše, že ne všichni to učinili a já bych chtěla vyjádřit veliké znepokojení. Když hovoříte s občany, a to občas se musí stávat i vám, tak si musíte uvědomit, jak je obtížně zvládána krize eh, jinde, kde vlastně to vše je velice netransparentní a máme pocit, že a mají, existuje tam pocit, že tento parlament není zcela užitečný. Eh, vy jste tady hovořil velice eh, příznivě o Sixpacku a mě by zajímalo, jaký je tady výsledek. Já tady mám eh, závěry um, summitu o eurozóně a překvapila mě jedna věc. Nikdo ne, neměl myšlenku revoluční myšlenku, aby v závěrech této zprávy byly určité věci, o kterých se diskutovalo v rámci Sixpacku. Uvedu jednoduchý příklad. Tady je uvedeno, že na jaře, nebo na jaře eh, tam eh, jsme přijali určité eh, věci, určitá opatření během obtížných diskuzí a bylo řečeno, že ty věci se budou prezentovat, zveřejňovat také v tomto parlamentu, protože abychom tady mohli se vzájemně ovlivňovat, tak není možné, aby toto probíhalo za zavřenými dveřmi. Ale uh, v závěrech eurozóny o ničem takovém není ani známka, nebo nebylo nám to nějak eh, představeno. A mě by zajímalo, na co si tady tedy hrajete, nebo oč tady jde. Jde o to, že se přejmou různá opatření a potom se všude uvede, že je to skvělé, že byla přijata, že Evropský parlament pracoval na těchto věcech a tak dále. A o 14 dní později eh, v dalším rozhodnutím jsou tyto věci celé ignorovány. To není opravdu ani trochu motivující a eh, já bych nech nechtěla v něčem takovém pokračovat, protože mě tady vodíte za nos, ale tím také vodíte za nos ty lidi, kteří tady volili v evropských volbách. A já vám tady chci velice slavnostně říci, že ten způsob, jak eh, řídíte krizi, je opravdu nedemokratický eh, stranou odsouváte tento parlament a je to opravdu skandální. Jediná věc, ke které to dospěje, je, eh, že lidé, kteří 20 let se tady snažili spolupracovat mezi Německem a Francií, tak se dostanou eh, toho určité izolace. Eh, tady samozřejmě jsou lidé, kteří eh, působí, mají zodpovědnost, ale jak si, jak si myslíte, že by se řecký národ neměl cítit v neudržitelné situaci, eh, stejně tak eh, Italové. Eh, jsou tady opatření, o kterých v podstatě nikdo z nich neviděl, jak se diskutuje, byla tady přijata, jak si tajemným způsobem nějaká rozhodnutí. Myslíte si upřímně, že toto povede k tomu, že Evropané budou vnímat Evropu jakožto transparentní? Já si myslím, že ne a opravdu se stydím. Uh, thank you. I, I've now eh, Děkuji. Danta Hybner si eh, bude hovořit za EPP, jak mě bylo sděleno respektive nikoho jiného tady z, za EPP nevidím, takže dámy mají přednost. Děkuji. Já bych eh, byla ráda, pane komisaře, jestli byste mohl zareagovat na moji obavu. Samozřejmě někteří věří na expanzní funkci úsporných balíčků. Osobně já nezdílím tuto uh, Eh, víru, protože si myslím, že trhy sledují nejenom schodky a dluhy, ale také schopnosti jednotlivých států vrátit se k růstu. Proto si myslím, že funkce úsporných balíčků a prostřednictvím budování důvěry a zapojení veřejnosti, na to moc nevěřím. Když se podíváme na eh, ta eh, říjnová dělení, ta pět řešení, 50% škrtnutí řeckého dluhu pro soukromé kreditory. Eh, že jestli by se toho mohlo dosáhnout ne tím, že by navýšili kapitál, ale že by snížili rozvahu, tak si myslím, že to by byl další eh, aspekt, který by jedině podrýval další růst. Takže kde vidíte schopnost nebo našeho, naší politiky a rozhodování, aby to vedlo nakonec k generování dalšího růstu v zemích, jako je Řecko. A poslední v tomto kole bude Filip voleb. E, ano, já budu hovořit anglicky. Pane komisaři, pane ministře, děkuji, že jste se sem dostavili, zejména za stávajících okolností. Velice to oceňuji. Já nebudu opakovat, co bylo v té naší studii, jenom zdůrazním jednu věc. Potřebujeme stále více e, ekonomickou, hospodářskou zprávu a řízení v Evropě. To je jasné, to je bez diskuse a evropský semestr je naprostý imperativ co do procesu. Tudíž musíme zajistit, že za prvé bude fungovat důsledně, konsistentně a naše studie ukázala, že z hlediska politické konsistence tady jsou určité problémy mezi doporučeními, co se týká eh, zemi, co se týká strategie 2020 a tak dále. A teď eh, další věc je veřejná podpora. Víme, že ty politiky, které se teď eh, začínají provádět v celé Evropě, co se týče ekonomické zprávy a nouzové pomoci celé řadě zemí, nemají, nepožívají podpory veřejnosti. Můžeme eh, se eh, kriticky stavět k té záležitosti s referendem eh, v Řecku, ale potřebujeme podporu lidí. A kde já vidím největší riziko v tomto semestru? V tom, že tady chybí dostatečná ekonomická odpovědnost, demokratická odpovědnost. Mně se nelíbí, kdyby tento parlament chtěl mikro řídit každý krok každé instituce v Evropské Evropské unie. To není naše úloha. Naopak si myslím, že tam, co se teď týká, co pokud jde o klíčové body rozhodování, když vlastně směrujeme ekonomickou, sociální, fiskální strategii a bude to orientace, která bude stále více závaznější, tak pak si myslím, že v takovýchto klíčových okamžicích je třeba, aby tato rozhodování měla demokratickou podporu, tudíž aby to minimálně tento parlament odhlasoval. Já nechci tady nějak chtít další pravomoce pro tento parlament, ale prostě když děláte přehled ročního růstu, což jsou vlastně doporučení pro ekonomickou politiku a takhle bychom to měli pojmenovat, protože tak tomu je a tak to také v tom smyslu potřebujeme, tak bychom z toho měli udělat politický akt spolurozhodování, jestliže chceme být eh, rychlí v tom procesu. Můžeme vymyslet, jak to zrychlit. Ale toto jsou takové typické okamžiky, kdy je třeba, abychom měli politickou podporu, protože jinak jsem velice obávám toho, že společné ekonomické řízení a zpráva, kterou potřebujeme, jednoduše bude klopítat z důvodu nedostatečné veřejné podpory a pak budeme uspěchávat zbytek Evropy k politické dizintegraci a myslím si, že nikdo z nás to nechce. Tudíž velice naléhám na to, aby byl revidován proces Tomsmu a aby tady byla větší demokratická odpovědnost, myslím tím EU 2020 za závazný akt, eh, roční eh, průzkum spolurozhodování. Čili myslím si, že v takovýchto klíčových věcech musíme eh, mít demokratickou odpovědnost, aby to byl signál, že to není jenom komise nebo někdo jiný nebo rada, kteří fungují za zavřenými dveřmi. Můžeme říci, že trojka funguje v Řecku a v některých zemích, ale přesně tak za zavřenými dveřmi. A myslím si, že v určitých klíčových okamžicích zemích, musíme být schopni se podívat do očí eh, eh, občanů Evropy a říci, máme podporu, že to nerozhoduje jenom Oli Ren, nebo komise nebo rada, máme tady podporu Evropského parlamentu i rady. Děkuji. A teď přejdu eh, k odpovědem, k odpovědím, čili po, protože pan minister bude muset odejít a bude nahrazen, proto bych ho poprosila, aby odpověděl jako první. On mě, pan ministr totiž řekl, že bude muset odejít ve tři čtvrtě na čtyři a bude tady státní tajemník. Jestliže to bude stručná otázka, ovšem pak zase třeba nebude odpověď, to je problém. Děkuji, Sharon. E, jako mnoho, nebo mnoho stínových zpravodajů se tady vyjádřilo k evropskému semestru a proto jsem si říkala, že je důležité, abych se tady obrátila přímo na pana ministra, pana komisaře, nebudu se tady e, vracet k nejrůznějším aspektům, které jsem chtěla původně zmínit, abych byla co nejstručnější. E, pane ministře, pane komisaři, evropský semestr, tak jak to je v tuto chvíli navrženo, tak to působí velice byrokraticky. Myšlenkou zatím vším je, a o to usilujeme od eh, přechodu k euru, hledáme nástroj, abychom mohli mít skutečné ekonomické řízení. Toto ekonomické řízení nemůže ovšem existovat bez ekonomického parlamentu. Můžete tomu samozřejmě říkat, jak chcete. A myslím si, že v této diskuzi otázka eh, demokratické legitimity eh, procesu je opravdu ve hře a eh, musím říct, že něco takového tady opravdu není. Není tady stotožnění s těmito věcmi. Obávám se, že nemůžeme tady být evropský semestr a řídit ekonomiku bez demokratické diskuze v Evropě a bez nástrojů pro tyto věci. V Národním parlamentu tyto věci Eh, prochází prostřednictvím rozpočtových výhledů eh, a na evropském evropské úrovni. Tady se nám navrhli eh, přeskum možného růstu a potom také různé výhledy, ekonomické výhledy, ale myslím, že tady probíhá další diskuze v radě, kde tím nástrojem bude pakt Euro plus. A v tomto případě tady bude dvo, dvojím způsobem popřena demokracie, protože jednak tam nebude zapojen parlament do celého toho procesu a vy nám potom řeknete, že tady něco děláte na základě eh, určitého nástroje, zatímco v radě ovšem ta diskuze probíhá na základě úplně jiného nástroje, eh, který je naprosto netransparentní a který nemůžeme nikterak ovlivnit. I know I've got other speakers, but... Já vím, že tady mám další přihlášené řečníky, ale teď eh, musíme eh, poprosit pana ministra, nebo nedostane odpovědi vůbec nikdo. Děkuji, Sharon, děkuji. Eh, začal bych od té poslední otázky. Já jsem ani jednou nezatím zatím nesmyslyšel zmínku v radě Europlus. Takže možná, že máte pravdu, co se budoucnosti týče, ale já zatím si ničeho takového nejsme vědom, že by tady byl takový ďábelské spiknutí e, nějak obejít za existující postupy. Obecně musím říci, že nejenom osobně, ale řekl bych přímo Eh, postav, eh, stanovisko polského předsednictví je takové, že si myslíme, že by bylo velice dobré, aby Evropský parlament a i národní parlamenty, aby byly daleko úžeji zapojeny. A vzhledem k tomu, že Máme tady návrhy, eh, které přišly od komise v doporučeních eh, specificky pro jednotlivé země a ty už se potom vlastně efektivně nekontrolují národní parlamenty. Proto si myslím, že by bylo úplně přirozené, aby tuto funkci plnil Evropský parlament. A pochopitelně mají-li být eh, na tak významné jako plány stability a konvergence, protože na to byl také jeden dotaz. Pak eh, se vší určitostí se domnívám, že máme-li zajistit opravdu stabilní eh, ve, veřejné finance, musíme mít naprosto jasnou politiku strukturálních reform, která povede k růstu. A proto z tohoto hlediska si myslím, by bylo vysoce užitečné aby byla tato doporučení posílena. A myslím si, že demokratický mandát a demokratická odpovědnost by v tomto smyslu byly velice užitečné. Takže tím jsem vlastně odpověděl na více otázek, protože v několika byla zmíněna demokratická odpovědnost a demokratický mandát. Já jsem velice pro. Myslím, že k tomu byly tři otázky. Teď, co se týče Eh, zmenšujících se, jaksi eh, smršťujících se rozvah. Závěr ECOFINu zcela jasně konstatovali, že EBA má fungovat takovým způsobem, aby nová, kap, nový požadavek 9% kapitálové přiměřenosti nedosáhl tím, že se budou snižovat rozvahy. Ale pochopitelně, že to nebude snadné, že si to naopak vyžádá velkou bdělost ze strany EBA a ze strany národních eh, dohledových orgánů, aby se to opravdu splnilo. Pak eh, ohledně toho, o čem hovořila paní Danuta Hybner. Ano, je tomu opravdu tak, že pokud eh, všechny státy budou sledovat fiskální konsolidaci, pak to v krátkodobém horizontu nepřivede k expanzi a bylo by hospodářské a bylo by určitě dobré, kdyby ty státy, které mají silné postavení z hlediska veřejných financí, kdyby ty eh, učinili kompenzující kroky ve svých rozpočtových pozicích. Bohužel eh, je velice málo takových států v Evropské unii. Eh, a klasická kenzianská politika, ta by vlast, která by eh, znamenala, že by se taková expanze se platila eh, z veřejných rozpočtů, tak to zase, nebo z centrální banky, tak eh, to by zase bylo v rozporu se smlouvami. Takže to je vše. Myslím si, že jsem víceméně odpověděl na otázky Oli. Děkuji, ano, děkuji Sharon já bych začal eh, s připomínkou a otázkou, kterou položila paní Podimata. Týká se to Řecka. Je jasné, že Evropa stojí po boku Řecka. Jsme partnery Řecka a řeckých občanů. A pomáháme jim, aby překonali tu závažnou krizi, která je důsledkem minulých chyb ve fiskální a hospodářské politice. Samozřejmě, eh, že je to obousměrný proces. Mohlo by se to definovat jako určitá sociální smlouva mezi Řeckem a zbytkem eurozóny. V tom smyslu, že eurozóna se dohodla, že bude podporovat Řecko, ovšem pod podmínkou, že Řecko přestane žít nad poměry a že obnoví eh, hospodářskou konkurenční schopnost, což zase znamená, že eh, předpokládáme, že Řecko bude realizovat závazky v rámci programu EU Mezinárodní měnový fond a také to, co bylo dohodnuto na eh, summitu 27. října. A za tím účelem, jak jste sama správně řekla, má zásadní význam to, aby tady byla národní jednota široce založená. Tento proces momentálně probíhá a já očekávám a doufám, že vznikne, brzy vznikne vláda národní jednoty v Řecku což eh, přinese eh, to nejlepší, ten nejlepší prospěch evropský, pardon, řeckým občanům. A samozřejmě otázka růstu a reform je velice důležitá. Nejednou se jedná o fiskální eh, modifikace, která jsou, které jsou nezbytné. Jedná se také o to, aby byl podporován růst v Řecku. A proto ta pracovní skupina Task Force, kterou jsme vytvořili, pracuje na tím, aby bylo možné podpořit lepší a rychlejší absorbaci strukturálních fondů, aby to stimulovalo růst a tvorbu pracovních příležitostí. A znamenalo by to také technickou pomoc v některých kritických oblastí od eh, místních samozpráv po daňovou zprávu, protože tam podle našich neznávných poznatků taková pomoc je velice zapotřebí. Takže my pracujeme na všech eh, základních nejdůležitějších frontách, abychom Řecko podpořili a zase očekáváme, že Řecko bude dodržovat eh, dohodu. Nyní k tomu, o čem hovořila paní Hibner a ostatně o tom hovořila i paní Polimata. Myslím tím růst Krom eh, této pracovní skupiny, která bude zajišťovat podporu růstu, samozřejmě, že tam jsou také experti členských států, protože eh, můžete věřit, že v některých oblastech mají lepší odborníky než komise. A mohli bychom říci, že eh, takový klasický kenzianský fiskální stimulus tam, kde úroveň dluhu dosahuje 80 až 90 HDP, to opravdu není správná cesta cesta, kterou bychom se měli vydat. Spíše momentální hospodářské zpomalení, respektive momentálně došlo k úplnému zastavení, bohužel, ekonomického růstu, tak to je spojeno s naprostým nedostatkem důvěry vůči hospodářství a někdy i vůči politickému rozhodování v Evropské unii. A proto se myslím, že aby bylo možné obnovit a posílit důvěru v Evropě jako taková a v neposlední řadě přirozeně v eurozóně, je třeba vyřešit krizi zadluženosti států, je třeba zmírňovat dopad této krize na bankovní sektor a tak zajistit, že budou tady Eh, příslušné kanály k našim občanům, k domácnostem, aby ty zůstaly netknuté a aby podmínky uvěrování a tudíž i podmínky pro investice a spotřeby ze strany eh, občanů i podniků mohlo fungovat. A je to důležité, protože ta současná bouře na finančních trzích podrývá základy hospodářského růstu a zaměstnosti v Evropě. Tudíž to první, co je třeba za současné eh, situace udělat, je zarazit eh, tuto rozkolísanost trhu, tuto bouři a to můžeme udělat jenom na základě politických opatření, jak aby se překonala krize zadluženosti státu, tak i tím, že se postaráme, aby se eh, zajistila dostatečná odolnost bankovního sektoru v Evropě. Teď k tomu, o čem hovořila paní Gurat, a bylo to o samitu eurozóny a o tom, jak se e, tam překrývají některé závěry. To máte úplně pravdu a jestli si to dobře pamatuji, tak repetitio est mater studiorum, to myslím, takhle to říkali staří latiníci. Takže určitě neškodí, když v závěrech v závěrech zopakujeme, zapokojeme tuto základní, některé základní pravdu. Tudíž vůbec neškodí, když v závěrech eh, samitu eh, eurozóny eh, se znovu zdůrazní některé základy Eh, sixpacku, například pravidla se týkající se vyváženého rozpočtu, pak finančního rámce, výzva eh, k tomu, aby se respektovala úsporná rozpočtová politika a tak dále. A já jsem přesvědčen, že se právě na to zaměříte v budoucnosti, totiž na to, jak důležité je dodržovat eh, příslušná doporučení, která i dala komise týkající se růstu a stability. Prosím. S dovolením nejde o opakování, tam naopak opomněli dát to, co eh, je v sixpacku. To znamená, že to buď vysvětlíte nebo informujete parlament. A tohle přesně tam chybí. A přesně proto si nemyslím, že to je jenom eh, náhoda já nemám žádný zájem a neměl jsem zájem na tom, aby se něco takového vypustilo. Naopak, já bych velice uvítal, aby ministři a tady jsem chodili a tady hovořili za svoji politiku, o své politice, ale to je přesně důvod, proč já to dneska tady veřejně říkám. A pak si myslím, že se i v této věci shodneme. Nyní pokud se týče, respektive to už je můj poslední bod a týká se to demokratické odpovědnosti a obecného respektu, myslím si, paní Beres eh, tady hovořila o tom, jak důležitá je demokratická kontrola a um, odpovědnost. Už se o tom hovořilo několikrát na Evropské radě v poslední době. A chci vás ujistit, že komise si velice přeje integrovat Euro plus do evropského semestru a do celkého, celkového eh, dohledu nad ekonomickou a fiskální situací. Budeme to dělat prostřednictvím průzkumu přehledu ročního růstu. Eh, budeme to prezentovat nejspíš už eh, v prosinci parlamentu a rady. A v, mohu ještě říci, že je naším úmyslem předložit naše vaše návrhy, jaké mají být další kroky, aby se posilovala ekonomická zpráva. Z největší pravděpodobností bude také zelená eh, kniha o eh, stabilitě eurobondu. Čili jedná se o krátkodobé i středně dobé výzvy, co se týče udržitelného růzu a tvorby pracovních příležitostí. Já se, jsem určitě rád zase vrátím 23. listopadu, poté, až předložíme ten přehled ročního růstu, jakož i další návrhy, jak posilovat hospodářskou zprávu a řízení, včetně té zelené knihy. Děkuji. Už asi přijdeme teď o pana komisaře, ale poprosil pana Šuntisa, aby, se, aby položil svoji otázku. Pan Šunty se hlásil dávno před vámi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Zatím jsem neměl příležitost eh, položit eh, otázku eh, tady panu zástupci rady, ale proto se chci obrátit právě na pana komisaře. Chtěl bych vám opravdu srdečně poděkovat, protože během vašich odpovědí jste se opravdu snažil odpovědět na otázky, které jsme vám také položili písemně o evropském semestru. A já bych chtěl položit ještě následující otázku. Ehm, objevily se v tisku články, které hovořily o tom, že je tady určité propojení ehm, mezi ekonomickou službou Evropské centrální banky a komise, eh, kde se zabývají zkoumáním scénáře eh, eventuálním opuštěním eurozóny eh, ze strany určitého státu. A jak víme, něco takového není zakotveno ve smlouvě a tím pádem se to tady dá různě vykládat, nebo jsou tady různá prohlášení. A ehm, minulý týden jste řekli, že nechcete důležité, aby Řecko odešlo z eurozóny, ale že je potřeba, abychom byli připraveni na, všichni, připraveni na všechny eventuality a to i na tuto. Mě by zajímalo, jestli tady existuje nějaká taková studie, která se zabývá takovým, takovouto možností. Potom eh, druhá věc, pokud jde o smlouvu Dozví se Evropský parlament, jaké jsou možné scénáře eh, v té zmíněné zprávě? Eh, to, co jste říkal tento víkend, tak to jste neříkal jenom tak, jenom tak, určitě jste měl v hlavě určitou myšlenku, ale je to věc, která není vůbec zakotvená ve smlouvách, eh, ve smlouvě, pardon. Takže můžete mi říci něco k tomu, jak to vypadá? Děkuji. Žádná taková studie, o které se zmiňujete, neexistuje. Komise samozřejmě stejně jako každá jiná organizace má své zodpovědnosti a jde o blahobyt lidí, v tomto případě jde o blahobyt Evropy, evropských občanů a my musíme samozřejmě mít různé scénáře, plánovat je a musíme být na různé scénáře připraveni, ale takováto studie, o které se zmiňujete, neexistuje. Je důležité, aby v tuto chvíli v Řecku političtí eh, vůdci v zemi mohli, eh, si, mohli se mohli zjednotit, vybrat si jednotu a eh, dát na první místo prosperitu občanů. A já věřím tomu, že tato práce teď vede k, v té koaliční vládě k jednotě a tento typ negativních scénářů nebude muset být vůbec zvažován. A budeme společně schopni zajistit, že Řecko zůstane v eurozóně, což je samozřejmě záměr komise. Chtěli bychom zajistit, aby Řecko mohlo a zůstalo v eurozóně a věříme tomu, že Řecko přesvědčí své partnery o tom, že odvede svou, svůj díl práce na této dohodě, svůj díl na této dohodě. Now, Vicky. Vicky? Why, thank you. Děkuji. Já jsem si myslela, že to vezmeme po skupinách, ale že budeme stejně vlastně zacházet rovným způsobem s malými a s velkými zeměmi a mám tudíž sympatie vůči mnoha různým členům tady kolem tohoto stolu. Eh, já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, co tady, zejména, že je důležité znovu obnovit eh, důvěru investorů, protože to zase závisí na důvěře eh, od spotřebitelů a to zase závisí na veřejné podpoře. Ale myslím si, že nejde jenom o to, aby tady byla demokratická odpovědnost Evropského parlamentu, ale demokratická odpovědnost ze strany členských států, kterých se to týká a jejich obyvatel. My jsme předložili písemnou otázkou ještě před tím rozbouřením minulý týden. A chtěli jsme se vás zeptat spíše, jak vám se jeví evropský semestr, zda funguje eh, podobně nebo různě pro členy a nečleny eurozóny a zejména pro ty země, které chtějí stoupit do eurozóny, ale zatím tam ještě nejsou. Vzhledem k tomu, jaká se odehrála diskuse minulý týden. Myslím si, pane komisaři, že by bylo také velice užitečné, kdybyste nás mohl informovat, co si myslíte o těch zemích, které chtějí, ale ještě se nevstoupily do eurozóny. Minimálně jedna z nich by ale se ráda nejprve obrátila na eh, své obyvatele, aby zjistila, za opravdu proto mají eh, všelidovou podporu. Takže jak se na to díváte a jaký to má vliv eh, z hlediska evropského semestru? semestru. A co si myslíte u těch, o těch zemí, které říkají, že nejprve, než ten krok uděláme, než bychom vstoupili do eurozóny, musíme se zeptat obyvatel? Děkuji. Samozřejmě, že je velice zásadní, abychom získali veřejnou podporu pro reformy, na kterých jsme se společně dohodli. A velice se těším, že budu spolupracovat v tomto ohledu s Evropským parlamentem i s národními parlamenty a co se týče té, té společné Task Force. tady musíme zapojit i národní parlamenty, aby eh, ty nové nástroje Sixpacku pokládali za své. To si myslím, že v zásadě to tež slouží dosažení cílů samotných národních parlamentů. Ohledně vašeho dotazu, jaké jsou rozdíly? v tom, jak se uplatní eurosemestr v zemích ne, a v členech a nečlenech eurozóny. Evropský eh, semestr sám tady nezno, eh, nečiní žádné rozdíly mezi eh, členskými státy eurozóny a těmi, které v ní nejsou. Jediná koncepční rozdílnost spočívá v tom, že ty eurozemě dávají programy eh, stability, ty druhé konvergence. Ty rozdíly mezi oběma nejsou až tak závažné teď eh, ohledně sixpacku, ohledně toho, co se vztahuje pouze na členské státy eurozóny. Eh, to není samo o sobě součástí evropského semestru. Nicméně evropský semestr samozřejmě zajišťuje rámec pro fungování nových nástrojů neboli sixpacku, v němž se bude v případě potřeby uplatňovat. V tomto smyslu tedy eh, rozdíl se v zásadě týká závazku eh, k hlubší politické integraci a stále užší hospodářské unie, unie, což v podstatě znamená členství v eurozóně. A do jisté míry také možnost uh, Eh, uplat, pro, eh, prosazovat pravidla, což eh, díky Sixpacku jde lépe nebo výrazněji v eurozóně. Ale v zásadě mohu říci, že evropský semestr se vztahuje na všech 27 členských států. Děkuji za vaše vysoce aktuální a vhodné otázky. Já se omlouvám, budu muset odejít, ale měl jsem už dříve domluvený závazek. Je to zasedání Eurogrupy, to začíná za chviličku a e, musíme zvládat krizi e, v eurozóně. To teď prostě děláme pořád. Tak vás tady zkrátka budu muset e, zanechat a doufám, že se brzy zase sejdeme a budeme hovořit o tom průzkumu ročního růstu a posilování hospodářské zprávy a řízení. Ještě tady máme tři tazatele. Máme tady státního sekretáře, který může odpovídat na otázky za, předsední, za radu míru. účelem tohoto slyšení, abych vám připomněla, je mimochodem zjistit, proč eh, jak, eh, rada eh, nehlasovala o některých návrzích komise v souvislosti s evropským semestrem. Děkuji, ale já jsem se chtěla na něco zeptat pana komisaře. Já se omlouvám s tím, eh, já nic nenadělám teď je krize. Máte ještě otázku? Vemte si prosím sluchátka. Eh, Podle mého mínění byl summit G20 v Kan velkým zklamáním. Eh, zmeškala se tam obrovská šance. Místo, namísto toho, aby se vyslal signál důvěry tak došlo k tomu, že se ukázalo, že oni sami nevěří tomu, co si přece vzali. Počasí bylo špatné, došlo k další řadě špatných událostí. Řecké referendum bylo opravdu velice překvapující ten prvé, takže tam nebyl dost, nebo tam došlo se na to, aby se mohli intenzivně prodiskutovat veškeré otázky, k čemu došlo za prvé. E, poprvé vlastně Řečník nemluví do mikrofonu, je žádán, aby si zapnul mikrofon. To, co bylo velký dlouhodobu tabu, totiž, že by nějaká země mohla opustit eurozónu, najednou z ničeho nic se objevilo jako velice realistická možnost a to byl velice špatný signál. A druhá věc, e, začalo se spekulovat o tom, zda bychom neměli vedle toho fákového efektu EFSF zavést další opatření, dodatečná opatření, například využít měnové rezervy či rezervy ve zlatě centrální bank, tak aby celý fond byl ještě silnější. To jasně ukazuje trhům a občanům, že sami ti politici nevěří v to, na čem se dohodli před několika týdny, že prostě nevěří v to, že to vystačí pro to, aby se vyřešila krize a to vede k dalšímu k znepokojení občanů a trhu. A další věc, eh, nedošlo k vyslání jasného signálu v Kan v tom smyslu, že G20, tedy globální trhy, táhnou všichni za jeden provaz. Každý se snažil radit tomu druhému. A přitom USA nejsou v lepší situaci než Evropa. Číňané, doslechli jsem se o tom dnes ráno, čelí riziku, že je zde 1,3 bilionů špatných půjček, které nešly před eh, oficiální bankovní systém, které šly pomocí eh, soukromých kanálů a pravděpodobně tato bublina rychle praskne a bude to mít odpovědící dopady na reální ekonomiku. A další věc, myslím si, že některý účastníci kde 20, a nechci jmenovat, jistě víte, koho myslím, jasně ukázali, že nechtějí měnit nic na svém chování, když je v podstatě nepřijatelné. To vše dohromady, podle mého názoru, mnohem více znepokojilo trhy, než eh, eh, že by tedy došlo k tomu, že by G20 vyslala pozitivní signál a já se ptám sám sebe, zda by bývalo nebylo možné něčemu takovému zabránit, či se tomu vyhnout. Děkuji. Thank, thank you for, for this question. I... Eh, děkuji za tuto otázku, pokusím se ji zodpovědět. Ovšem, My jakožto předsednictví jsme se neúčastnili eh, setkání v Cannes a eh, toto za nás činil eh, předseda Evropské unie, prezident Evropské unie, takže polské předsednictví tam nebylo zastoupeno. Ovšem do určité míry sdílím váš názor a pohled na situaci summitu v Cannes, tedy G20 v Cannes a Vidím tady nedostatek politické dohody nebo schody na opatření, která jsou potřeba v takto vážné situaci. Ale myslím si, že toto nebylo podobné takové setkání eh, během tohoto roku. Myslím si, že můžeme čekat, že se uspořádají eh, další taková setkání, kde se budou tyto věci dále diskutovat a kde bude vyvíjena snaha vyřešit tento problém. Pokud jde o podrobnosti eh, tohoto setkání, tak eh, my o tom samozřejmě jsme diskutovali a také eh, tady o těch návazných krocích a také samitu eh, eurozóny. Budeme o tom diskutovat zítra na setkání ECOFINu. A já si myslím, že tam budou probírány také některé otázky, které padly i nyní zde v Evropském parlamentu. Myslím, že se tím tam budeme podrobně zabývat a myslím si, že eh, se pokusíme nalézt odpovědi, ovšem v tuto chvíli ještě nejsem v takové pozici, abych vám mohl kvalitně odpovědět na tyto otázky. Udo? Já, se ist eh, je dobře, že je zde tady pán státní tajemník ještě s námi, že můžeme prodiskutovat naše dokázky. Já si totiž myslím, a týká se to otázky paní kolegyně Hybnerové, že tato je ještě otevřená a totiž je to otázka, jakým způsobem se nyní budeme chovat eh, tváří tvář těch špatných údajů o růstu. A paní Hybnerová správně říkala, že z úsporných opatření jaksi růst nevzejde. Pak jsme si vyslechli pana předsedu rady a pana komisaře, kteří oba dva řekli, že není možné důvěřovat keynesiánským opatřením, že je prostě nutné eh, vyřešit krizi státního dluhu. A nyní mám otázku na předsednictví rady i protože vím, pane státní tajemníku, že vy jste vždy sám byl v té věci angažován, respektive ve věci legislativy, která se týká finančních trhů. Předsednictví rady říká, že a pan komisář rovněž, že nemůžeme stimulovat růst, protože musíme namísto toho vyřešit krizi státních dluhů. Když my zde v parlamentu děláme legislativu, jak například kolega Goebbels z našeho pohledu, další kolegové, tak potřebujeme více než jeden rok k tomu, abychom dokázali regulovat ty nástroje, které jsou odpovědné za to, že krize státního dluhu eskalovala v létě v Itálii. Mám tím na mysli credit default swap, tedy eh, pojištění selhání dluhu. A rada se tady obrací na nás zpátky a říká, že není možné organizovat růst, je třeba místo toho vyřešit krizi státních dluhů a uh, k, trhy se státními dluhopisy. Další věc, regulace stínových bank, eh, hedge fondy, naše frakce a další řekli, že jsme nezašli dostatečně daleko Rada to masivně blokovala, celou tu další legislativu, ten proces. A nyní v rámci e- G20 zažíváme z ničeho nic, oni si vytáhnou z klobouku e, jakési téma a říkají, že stínové banky jsou obrovským problémem. My jsme to dopředu asi tedy nevěděli. A já se ptám, jak dlouho, a netýká se to vás jako osoby, protože já vím, že vy se v tom velice angažujete, ale mám tím na mysli radu, jak dlouho chce rada ještě klamat evropskou veřejnost v otázce toho, jak mají vypadat ty elementy, které povedou k vyřešení krize. Vždy to jsou všechno jakási divadelní představení. My vůbec nedáváme odpověď na hlavní problémy a v tom je problém důvěryhodnosti Evropské unie. My nejsme schopni ani pojmenovat, kdo vlastně blokuje angažované zákonodárství v oblasti regulace finančních trhů. A já opravdu si myslím, že tento stav je naprosto neúsnosný, protože ten problém se neustále vlastně oddaluje, oddaluje, neřeší se to. A pak vlastně nikdo nic neví, proč tomu tak došlo, nikdo za tím není, na tom není, za to není odpovědný, nikdo za nic nemůže. Já si myslím, že zde se nachází centrální demokratická mezera a ta není zde v parlamentu, ne, ta je na radě, protože rada říká doma něco jiného než pak v Bruselu. A tomu je třeba se věnovat a to též platí pro balíčky pro řízení ekonomiky, kde budeme mít eh, potom tři typy práva. Budeme mít six-pack, to je tedy spolurozhodování, pak budeme mít eh, právo rady, kterou si tedy rozhodla sama, Europlus, pak pro Europlus, které nikdy tento pak nepodléhal sporozhodnání zde v parlamentu a pak se máme staré pozice, jako například konzultace Evropského parlamentu, které se týkají směrnic pro, nebo pokynů pro zaměstnanost, které v podstatě již nehrají žádnou úlohu. Toto vše je netransparentní, může za to rada a je to hlavní a obrovská příčina krize důvěryhodnosti a také politické krize v Evropské unii. Já si myslím, že je to opravdu neúnosné a je na čase, abychom jasně ukázali veřejnosti, kdo je za co přesně odpovědný. Thank you for, also for this question. Děkuji i za tuto otázku. Já bych začal zase evropským semestrem, protože to je hlavní téma této diskuse. a eh, momentálně by nechtěl nějak upravovat ten současný systém, protože nejprve musíme počkat, až uvidíme výsledky toho prvního eh, z pilotního semestru. Příští rok to už bude asi příhodný okamžik eh, pro tuto diskusi o podrobnostech evropského semestru a o budoucnosti evropského semestru a myslím tím také transparentnost. Vy jste zmínil rovněž otázku transparentnosti. Myslím si, že už teď by Evropský parlament tohle si mohl dát do svého pracovního programu na příští rok. Jak už jsem říkal, já bych v tomto okamžiku nechtěl hodnotit eh, na jaké základě komise zpracovávala svá doporučení. A zda se to osvědčilo jako efektivní nebo ne. K evropskému semestru bych pouze poznamenal to, že zatím můžeme vyvodit jenom nějaká drobná poučení spíše technického rázu, nejprve načasování proto bych opravdu nechtěl v tom, této chvíli začínat nějakou diskusi. Ale vy tady hovoříte o eh, dialogu mezi institucemi a o tom, jak eh, posílit tento dialog ohledně ekonomické politiky a to i v kontextu evropského semestru, protože to je přirozeně uh, rámec pro takovou diskusi. Dovolte mi připomenout, že na základě dohodě v, eh, ohledně Sixpacku jsme už vlastně eh, vytvořili takový ekonomický dialog a že takový dialog už dnes probíhá. A zajisté eh, náš eh, dnešní, naše dnešní schůzka je toho dobrým příkladem. Otázka ovšem je, jak eh, zasadit ten ekonomický dialog do velice se dynamicky měnící situace. Protože Evropský semestr samozřejmě má jistý harmonogram. Na druhé straně je tady také Eh, skutečnost neboli reálný svět eh, mimo naše instituce a ten se měří, mění eh, v posledních mm, pár obdobích velice rychle, proto je nesmírně těžké najít dobrý kompromis a opravdu vhodně zasadit tento hospodářský, eh, ekonomický dialog eh, tak, aby zapadal do toho harmonogramu. Také jste hovořil o růstu v eurozóně. O tom, že slábne, což je bohužel pravda. A myslím si, že rozhodnutí Evropské centrální banky snížit úrokové sazby je určitým signálem, naznačuje to způsob, jak si myslí, by se měla řešit zhoršující se situace. Pochopitelně to není jediné řešení. Naprosto souhlasím, že by nebylo efektivní, kdyby všechny členské státy současně začaly uplatňovat restriktivní fiskální politiku. Ale jak řekl pan komisař Ren, problémem je vysoká, velmi vysoká zadluženost. A to by se mohlo týkat i těch zemí, které momentálně ještě mají eh, rating hodnocení eh, tři hvězdičky, tri, tři Ačka, triple A. A takže si myslím, že tomto smyslu by mohlo mít, eh, být dobré eh, provádět expansní politikou v těch zemích, kterých se tolik nedotkla eh, politika, pardon, krize státního dluhu. Ale jak řekl pan Rostovský, takových zemí je velice málo a ta klasická kenzianská politika, kde by centrální banka takovýto schodek financovala, to si myslím je něco, co nemůžeme, protože to vylučují jsou smlouvem. Situace je tudíž pravdě komplikovaná. A samozřejmě veškerá tato dilemata se budou znovu projednávat pravděpodobně ještě dnes na zasedání euroskupiny dnes večer a zajisté se o tom bude jednat i zítra na Ekofinu protože si uvědomujeme závažnost situace. Ano, takže tady bych zatím skončil. Teď máme ještě dva dotazy a zbývá nám už jenom pět minut, takže dvě, napřed obě otázky dohromady. Já si myslím, že mohu navázat eh, ve své otázce na to, kde skončil Udo. Uh, v mnoha případech, a včetně poslední změny smlouvy, jsme se vždycky e, zmiňovali o euro jako celku. Když hovoříme o ekonomické politice, proč e, to neadresujeme na eurozónu jako celek? Právě jsme slyšeli, jak Oleren řekl, že zadluženost, která přesahuje 90%, rozhodně není cestou, aby se dělala stimulace kenziánského typu. S tím všichni souhlasíme, ale proč jsou tedy země, dejme tomu Řecko a jiné země, které přesahují toto procento, proč ty by se měly brát jako nějaké měřítko? Eh, G20 a Mezinárodní měnový fond pokládají za těžké financovat eurozónu, protože právě eh, říkají, podívejte se na eurozónu jako celou, protože ty mají přece přebytek rozvahy větší než někde jinde. Mají nižší celkovou zadluženost, než jakou mají Spojené státy a Japonsko. Proto pokud mluvíme o růstu, nebo zda je tady příležitost pro stimulování, pak tedy musíme brát eurozónu jako celek. A když potom se tady rozhodneme, tak pak teprve můžeme se podívat, která země by si to mohla dovolit, že určitě jsou některé členské státy, které by si mohly dovolit určitý plán eh, podpory zaměstnanosti, jiné si to dovolit nemohou. Tohle chci říci. Nemůžeme prostě brát jenom ty země, které přesahují zadluženost 90% jako měří vodítko a schovat se za nimi a říci, my si tohle nemůžeme dovolit. Benem, prosím, chcete... Eh, ich möchte... Chtěl bych opravdu podpořit to, co řekl Udo Bulmant. Skutečnost, že právě nyní v krizi eura se nejenom nalézají nové nástroje, ale věří se v v to, buď protože někdo nevěří Evropské komisi, či proto někdo, že někdo nechce, aby měl parlament spolupodhodování, či protože někdo prostě potřebuje tu výmluvu na to, že by v rámci řádného legislativního postupu to trvalo příliš dlouhé. Takovýto lidé mají pocit, že je nejlepší, když vlastně měříckem všeho bude mezi vládní metoda. Já si myslím, že je to naprosto špatný přístup. Eh, komunitární metoda je důležitější než kdy jindy, zejména z demokratických důvodů. A když se podíváte na to, jak vypadaly poslední des, posledních 10, 15 summitů posled, za posledních 10 měsíců, tak v této době jsme měli komisi, která přišla s odpovědajícími návrhy a respektovala Lisabonskou slovu, která jasně uprostřed, upřednostňuje řádný legislativní postup, protože je demokraticky legitimní a to proto, že zapojuje do procesu spolurozhodování zvolený parlament a radu a to pomocí dvojí většiny, většiny členských států a 60% eh, obyvatelstva. A tady dochází k tomu, že se obchází tento řádný postup a momentálně je to tak daleko, že mám pocit, že bychom si měli zvážit, zda Lisabon v této perspektivě, která měla přinést demokratický pokrok, v podstatě podstatě nestroskotal. Či zda nehrozí to, že stroskotá, když se vlády a ministři nebudou držet stávajících platných smluv. A že komise to tak jak si přechází a nemá s tím problém, to dobře víme. Máme tady celou řadu příkladů, které to potvrzují. Například skutečnost, že Švédsko, které nemá opt-out pro eurozónu, že tedy Švédsko eh, vlastně nedostává od komise žádné pakeny v tom smyslu, aby stouplo do eurozóny, i když vlastně na základě smluv je k tomu eh, povinno. A mělo by to udělat. A to je z mého pohledu skandál. Pouze Dánsko a Velká Británie mají opt-out. A co je skandální, rovněž i to, že článek 122 a týká se to záchranného fondu, je také něco, co bylo zneužilo k tomu, aby se nalezlo e, mezivládní řešení. Já si myslím, že pokud má Evropa zůstat právní společenstvím, že takovéto postupy již nejsou nadále přijatelné. A Eh, šéfové států a vlád by se tohoto měli držet a polnický předseda rady či polnické předsednictví je v velice obtížné situaci. Zejména dokud například v oblasti eh, regulace finančních trhů bude Velká Británie pouze vše blokovat a Lisabonskou metodu, eh, a Lisabonská metoda nebude využívána, tady ta metoda té dvojí kvalifikované většiny. Polsko tedy za to odpovědnost nenese, ale e, nenese za to tedy odpovědnost ani zbytek eurozóny těch e, zbylých tedy států, které nejsou členové té sedmnáctky. Uh, děkuji za tuto otázku. Za tyto otázky. Na první otázku bych řekl, že že ehm, toto není instituce, která by nahlížela na eurozónu jako na celek. Tady nejde o instituce, jde o finanční trhy a jde tady, je tady ten problém, jak přesvědčit finanční trhy, že je to opravdu jeden celek. A možná, že to opravdu není úplně jednolitý společný prostor a myslím si, že po eh, reformách eh, ekonomického řízení v Evropě a po dalších krocích budeme blíže této myšlenky jednoho společného eh, europrostoru, eurozóny. A potom eh, bude vaše otázka zodpovězena pozitivně. Ale v tuto chvíli, jak jsem už uvedl, finanční trhy eurozónu nebo Evropskou unii, eurozónu vnímají jako zónu s jednou měnou, ale s různými zájmy, s různými rozpočtovými politikami a různou mírou zadluženosti a tak dále. Tím pádem je obtížné eh, je přesečit o něčem jiném a tato situace se těžko eh, řídí institucemi. a proto si myslím, že je ta situace právě tak složitá. Řecko je samozřejmě pouze jedním příkladem. té složitosti celé té situace, ale myslím si, že eurozóna po deseti nebo jedenácti letech svého fungování stále ještě není měnovou eh, zónou, která by byla optimální. Pokud jde o druhou otázku, nebo možná to bylo spíše stanovisko, tedy poznámka k evropskému přístupu, přístupu eh, k, k tomu, že evropský přístup k různým otázkám je lepší než mezivládní metoda. Eh, já s tím můžu souhlasit, ale myslím si, že eh, výsledky nebo současná situace za současné podoby smluv a různé situace zemí eurozóny, eh, to tady komplikuje potom Polsko, to je eh, další případ eh, opt auto pokud jde o euro. A my si to samozřejmě všechno uvědomujeme a v podstatě už jsme zemí eurozóny, akorát s určitou výjimkou z právního pohledu. A e, proto to byla také otázka e, toho referenda. V takových zemích e, bez opt-outu nemá smysl pořádat referendum, nebo není to otázka referenda, protože už jsme se dohodli na tom, že se připojíme k eurozóně v roce 2004, ve chvíli, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Měli jsme tedy status země eh, s výjimkou, pokud jde o euro. Děkuji. Děkuji a eh, tím už eh, končí naše veřejné slyšení. A já bych možná ještě dodala, že pokud jde o smlouvu, tak měna Evropské unie je euro. A Přesto jsou tady země, které samozřejmě se nutně nemusí připojit do eurozóny, ale eh, to znamená, že mají právo se eh, připojit do eurozóny a je tedy v zájmu celé Evropské unie, aby euro bylo úspěšné. Velice vám děkujeme eh, za to, že jste tady zaskočil, nebo že jste přišel mezi nás. A teď přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ráda bych přešla k bodu číslo čtyři, což je Evropský systém Evrop, národních a regionálních účtů v Evropské unii. A e, tady přeskočím do funkce zpravodajky, protože nikdo se nadšeně nehlásil e, k tomuto úkolu. A chtěla bych pouze stručně uvést do této problematiky Uvědomuji si, že je tady také zástupce Eurostatu a možná, že by nám také mohli říci několik slov úvodem a stínoví zpravodajové. Eh, pro ně to bude asi také užitečné. Takže tady vysvětlím jenom několik věcí a potom můžeme dát slovo Eurostatu a potom ostatní stínoví zpravodajové se mohou také zapojit. Eh, nebude to trvat příliš dlouho. Je to vlastně revize eh, evropské systém, které se jmenuje 95 a bude to 2010, eh, pokud bude schválen tento legislativní text. Eh, tento dokument vlastně vychází z posledního revizo eh, národních účtů systému z peněžná což bylo přijato v roce 2008, i když i z 2010 jde vlastně dále než tento systém národních účtů. Nicméně i 2010 je s tím slučitelný. Ten text eh, se stává se samotného nařízení plus dvou před, příloh. Prv úrovni je metodologie společné eh, normy, klasifikace, definice, se to všechno, co je třeba, aby bylo možné účty srovnávat. A B se týká programu předávání údajů. Rada již přijala přílohu číslo jedna bez jakýchkoliv podstatných změn a probíhá práce na příloze B a předpokládá se, že potrvá ještě několik měsíců. Obecně to eh, je návrh z více, více než tisíce stran a je velice technický, ale nesmíme pomět skutečnost, že je také politicky velmi významný. Já bych navrhovala postupovat takto. Navrhla bych, abychom toto považovali za rámec, a měli bychom postupovat před pozitivně. Musíme samozřejmě čekat na další informace z různých zdrojů. Konkrétně musíme počkat, co bude dělat rada eh, na zasedáních v různých uskupeních. Jsou tady čtyři témata, která se myslím se tady nejprve objeví. Za prvé, v minulosti Eh, to bylo ehm, výzkum, vývoj, eh, vojenské eh, výdaje se nedostatečně brali v potaz při propočítávání HDP, takže teď je tady vlastně dvouprocentní změna v důsledku těchto změn a to bude platit globálně. Nemyslím si, že to bude mít nějaký škodlivý účinek, ale jenom na to členy upozorňuji, aby o tom věděli. Pak, co se týče aktů v přenesené pravomoci, pak eh, Evropská centrální banka se mě ptala, zda by bylo možné, abychom je konzultovali eh, předem eh, při přípravě, protože oni chtějí mít jistotu, že ty aktiv přenesené pravomoci budou mít ekonomický smysl, že ty variabilní eh, hodnoty se budou eh, používat stejně, protože statistiky používá hlavně právě Evropská ústřední banka, takže musíme si dát pozor, jak to napíšeme, eh, i když oni samozřejmě nejsou stranou zúčastněnou, myslím Evropská centrální banka na zpracování statistik, ale samozřejmě mají na tom velký zájem, takže se na to budeme muset podívat. Pak příloha B, předávání údajů. E, tady se hovoří o tom, kdo to bude posílat komu, kdy a jak. Momentálně do 85 dní po příslušné kvotě Eurostat by to chtěl dostávat do 80 dní a co se týče ještě Evropské e, centrální banky, ta je proto, aby se ta doba zkrátila, protože čím dřív to dostanou, tím lépe. A členské státy mají za to, že to je poměrně velká zátěž, vzhledem k tomu, že snižují rozpočty na národní statistické úřady v mnoha případech, což je součást celkových škrtů. A osobně já se na to dívám tak, že potřebujeme pokud možno data v reálném čase, kde to trochu jde, že bychom chtěli hledat další způsoby, jak to zařídit, ale to je poněkud e, o něčem jiném pak e, ještě tady máme alternativy, co, jaká konkrétně data se budou schromažďovat. Tohle to se rozhodlo ještě v roce 1993, rozhodl to Eurostat, když se připravovalo EC 95 a, a to je zatím precedens, i když členské státy si myslí, že tady je možnost eh, namítat pro námitky. Čili to jsou některé věci, které bychom možná mohli tady diskutovat a zaměřit se na ně v naší zprávě. Ale eh, já bych eh, teď chtěla se zeptat Eurostatu, zda by se k tomu chtěl vyjádřit, než přijdeme na stínové zpravodaje. Prosím, Eurostat, děkuji paní předsedkyně. Já to vyřídím velice rychle, protože vy už jste většinu věcí tohoto návrhu eh, tady zmínila. Evropský systém účtů vlastně je referenční rámec pro práci národních účtů, v rámci národních účtů. A ta data z národních účtů se používají pro velice důležité evropské politiky, jako jsou vlastní zdroje, distribuce strukturálních zdrojů, eh, pak stability a růstu a zejména pak sledování veřejných veřejných financí a také v šířeji pro ekonomickou analýzu. A tato revize neznamená, respektive přichází 15 let poté, kdy se to první nařízení schválilo a neznamená to žádné změny co do základní struktury účtu a e, hodnocení dopadu jsme udělali, že opravdu by to mělo znamenat asi dvouprocentní navýšení HDP na základě změn, které se tady udělají. Ale ty hlavní změny, které zmiňujeme, jak už jste zase řekla, se týkají kapitalizace výzkumu a vývoje, kapitalizace racionalizace vojenských výdajů, výdajů na armádu, eh, pak eh, zpracování eh, zboží na základě principu vlastnictví a také eh, podrobnější analýza penzijních eh, systémů prostřednictvím doplňkových tabulek tak, aby se zlepšila srovnatelnost. Na technické úrovni spolu s radou už máme do značné míry konsenzus ohledně metodologických změn, to jsem také vlastně zmínila. Ale pořád ještě hovoříme o programu předávání údajů. My samozřejmě chápeme, chápeme stanovisko členských států a v rámci finanční ekonomické krize rozpočtových škrtů bychom měli být velice obezřetní v tom, co eh, vyžadujeme co do předávání dat. Ale na druhé straně si myslíme, že lepší sledování ekonomických změn v příštích 15 až 20 letech vyžaduje také realistické, leč ambiciozní eh, programy předávání dat a doufáme, že můžeme počítat s vaší podporou, že se tam zanechá to, co tam je. Doufám, že se o omezí počet výjimek, které státy požadují. Konkrétně doufáme, že zapracování některých prvků, jako je kapitalizace výzkumu, vývoje a informace o důchodových systémech, že se tomu dostane podpory. To je velice důležité, aby se zlepšily informace, které máme o našem hospodářství a ukázalo několik posledních let. Existují tady určité mezery, určité slabiny v tom, jak schromažďujeme informace o ekonomickém udržitelném rozvoji ve státech. Takže velice doufáme, že tento návrh eh, bude užitečný a pomůže situaci změnit. K tomu, co už jste zmínila, ještě bych eh, se vrátil k jedné věci, totiž aktiv přenesené pravomoci. My jsme navrhli eh, široké používání těchto aktů pro aktualizaci. Myslíme si, že je to důležité vzhledem k rychlosti ekonomických změn v našich společnostech a proto také potřebujeme rychlý způsob pro aktualizaci metodologických evropských požadavků na připravování dat z národních účtů. Členské státy, abych tak řekl, nejsou eh, příliš nadšené z tohoto návrhu, nicméně my si opravdu myslím, že potřebujeme pružný způsob aktualizace a proto jsme to navrhli a proto také bychom eh, rádi doufali ve vaši podporu. Je samozřejmě mnoho způsobů, jak můžeme zahrnout do dialogu i Evropskou centrální bankou. My každodenně spolupracujeme s Evropskou centrální bankou v souvislosti se všemi statistickými údaji, které zpracováváme, takže doufáme, že tohle se také vyřeší. Děkuji. Pak tady máme také zástupce rady a rada také žádala o slovo. Obvykle to neděláme, ale s potěšením to udělám, zejména pokud nebudete hovořit příliš dlouho. Tak prosím, kdo bude hovořit za radu? Nikdo nebude hovořit za radu? Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně my jsme pouze chtěli velice stručně vás informovat, jak práce probíhá, v jaké jsme etapě, ale vy, paní předsedkyně, už jste nám dala počáteční informace. My bychom chtěli, já bych chtěla dát jenom několik informací toho, co jsme tady řešili na tomto zasedání. Co se týče eh, termínu předávání dat, pak na zasedání pracovní skupiny rady bylo rozhodnuto, že se tyto diskuse budou odehrávat později. Momentálně se toto nediskutovalo ještě, protože to jsou diskuse horizontálního rázu, ale bude to teprve, až budeme dělat celou skupinu tabulek. Zatím máme jednotlivé tabulky v rámci druhé přílohy, přílohy B, to se týká předávání údajů, takže o tom jsme zatím nehovořili. Teď ty derogace, výjimky. Tyto diskuse také budou až později, tedy poté, až bude projednán program předávání údajů, protože průběh diskuse na to bude mít vliv, protože členské státy budou moci verifikovat své původní návrhy na výjimky a budou moci znovu tu věc diskutovat s komisí. Co se týče základní věci, eh, základního obsahu diskusí, tak tedy to my nezvládneme, k tomu se vlastně už nestačíme ani dostat. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Prosím. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je na čase, eh, abychom aktualizovali eh, systém eh, národních a regionálních účtů a naším novým nařízením k ekonomickému řízení jsme vytvořili určitou provázanost mezi růstem HDP a také růstem veřejných výdajů a potom s ohledem na to eh, teď můžeme udělat další pokrok. Ovšem, eh, samozřejmě tady velice závisíme na ekonomické politice, na integritě údajů z národních účtů. A proto si myslím, že je opravdu na čase, abychom um, tuto um, metodologii um, aktualizovali. Myslím si, že je dobré, že jsme tady ponechali princip využívání eh, satelitních účtů eh, k registraci eh, veškerých typů aktivit, které nemohou být vyjádřeny v měnových pojmech a samozřejmě se tady vedou dlouhé diskuze, víme samozřejmě, jak zhodnotit efekt znečištění a jak měřit blahobyt v různých nebo eh, sociální stupeň různých členských států. A eh, pokud jde o přílohu A, tak si myslím, že v našich rozpravách do budoucna by možná bylo dobré, kdyby Evropská komise a e, statistický výbor dále usilovali e, o t, zohlednění toho, jak je inflace, eh, jak ovlivňuje HDP, protože tady je samozřejmě rozdíl eh, inflace spotřeby občanů a rozdíl mezi eh, takzvaným deflátorem HDP. A pokud tady máte jedno nebo dvouprocentní růst a potom dvou nebo tříprocentní inflaci, tak jakýkoliv omyl v oblasti eh, účetní inflace hraje velký, eh, do, má velký dopad na, na h, úroveň HDP. Dále se také donívám, že bychom se měli dále zamýšlet nad tím, jak do národních účtů promítneme finanční služby A také si myslím, že jsme nevyužívali dostatečně výsledky eh, sociální účetní matrice, protože to je velice důležité eh, pro analýzu toho, eh, co se děje s odvětvovými účty, k jakému tam dochází vývoji. Čekáme nyní na vaši zprávu a budeme s vámi ochotně spolupracovat. Děkuji, slovo má Edward. Thank you, um, Sharon. Děkuji, paní předsedkyně. Naše vize Eh, základních statistik, jako statistiky o eh, národních a regionálních účtech po 15 letech je velice eh, vítaná. Samozřejmě jsme tady odvedli velký kus práce nebo v rámci OSN, ale i v rámci Evropské unie tady k tomu máme určité poznatky. Je velice důležité, abychom tyto věci dále rozpracovávali a upravovali k našim potřebám v Evropské unii i když samozřejmě nějak nechceme jít proti systému OSM. Z pohledu utváření politik je HDP, tak jak už tady bylo zmíněno, je velice užitečným ukazatelem pro veřejné finance, růst, inflaci a tak dále. A e, je velká škoda, že si zatím mnoho lidí neuvědomuje, že je to velice nedokonalý nástroj který, nebo ukazatel, který nezahrnuje různé aktivity, jako aktivity třeba domácností, měří e, veřejný sektor, ale veřejný sektor e, samozřejmě v mnoha zemích je velice rozsáhlý, 30 e, a někdy až více než 50 ale vůbec se tady neměří výsledky, pouze vstupy a veřejné, veřejn, eh, veřejné sektory, kde zam, ty zaměstnávají samozřejmě mnoho lidí, jsou neefektivní, ale eh, mají velmi malou produktivitu eh, takže to příliš nepřispívá k růstu. A v těch zemích, kde jsou efektivnější, zaměstnávají méně lidí a tak tam ten výsledek ten není, nebo není to nikde zohledněno v národních účtech. A to stejné platí pro životní prostředí a, a další věci. Neříkáme, že to není sofistikované, sofistikované, ale environmentální odvětví se tady vůbec nikde nepromítá. Sice hovoříme o takzvaných zelených pracovních místech, ale a, pak jsou tady ještě výrobní od, odvětví a Eurostat a OECD tady už provedli mnoho. Eh, opatření. Já doufám, že tyto věci budou eh, zahrnuty do nomenklatury eh, výrobního sektoru. Měla by tady být určitá podkategorie pro ekologická pracovní místa, která by v Evropské unii měla umožnit identifikovat ta odvětví, která jsou pro budoucnost nejslibnější. Takže celkově mohu říci, že vítáme ty změny a e, nyní Petě očekáváme vaši zprávu a já jakožto stínový zpravodaj vám samozřejmě společně s kolegy rád pomohu k tomu, aby ta zpráva byla co nejkvalitnější. Well, thank you very much, as I... Děkuji. Jak už jsem vysvětlila, já to dělám, jak si tady e, z křesla e, předsedkyně, ale nám teď jde o to, aby se vypracovala zpráva, respektive jejich návrh, aby byl připraven eh, k v, v prosinci. Termín pro pozměňovací návrh by bylo 18. ledna, aby se to do konce ledna probralo a aby se to potom na březnové plenárce mohlo potom hlasovat. A myslím si, že by bylo dobré, aby se do toho zapracovaly, do toho prvního návrhu zprávy všechny ty myšlenky, které tady zde zazněly dnes. Takže pak to budeme moci trochu vyhlasit, vy, vyhladit podle toho, co, co dále zjistíme. Takže vám mnohokrát děkuji a přecházíme k bodu 5, což je eh, zdanění Eh, energetických produktů a elektřiny. Omlouvá se Filip Lambert, zpravodajka je paní Astrid Luling. Eh, Filip Lambert eh, zatím uvázl někde jinde, ale každopádně Astrid, vy máte teď slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Během první výměny názorů, která proběhla 31. srpna, jsem už vysvětlila, že pokud je o revizi směrnice o stadění energií eh, v Dubnu, když tedy komise to v to v Dubnu předložila, tak navrhovala eh, něco eh, jiného než úpravu toho dosavadního textu, ale opravdu tady navrhla hotovou revoluci, která bude být okamžité i dlouhodobé důsledky. Také jsem vysvětlila, že jsem ve velice složité situaci, protože tento návrh ve mně vyvolává eh, nebo vyvolává celkově protikladné komentáře a já jsem se tady spolehala také na své kolegy, ať už byli zpravodaji, stínoví zpravodajové nebo ne. Velice intenzivně jsem pracovala na tomto tématu a vyslechla jsem si zástupce ministerstev, celní zprávy, zástupce eh, různých profesních združeních, občanských společností a eh, všechny tyto, ti, všichni tyto aktéři jsou přesvědčeni, že tento text bude velice důležitý, ale každý ho chápe trochu jinak a má na to někdy dokonce úplně protikladné názory. Eh, a, a, ehm, já jsem eh, si tam dělala takovou osnovu a chtěla jsem opravdu předložit vyvážený a konzistentní text, který by mohl být dobrým základem pro kompromis na radě. Eh, teď tady máme eh, takový konkrétní základ pro další práci a já doufám, že mi kolegové ho přejmou příznivě a samozřejmě je možné to dále upravovat pokud jde eh, o eh, principy, chtěla bych zdůraznit, že tento návrh je důležitým přispětím k realizaci Evropské strategie 2020-2020, pokud jde o snižování eh, skleníkových plynů. Je to velice důležitý text a je velice rozsáhlý, taková to rozsáhlá a složitá záležitost, jako je stanění energií, se nemůže omezit pouze na to, že budou zohledněny ty nejdůležitější věci v oblasti eh, klimatické a eh, environmentální politiky, i když samozřejmě tyto věci jsou velmi důležité. Jsem pevně přesvědčena, že eh, cíle energetické politiky a průmyslové politiky představují velmi eh, důležité otázky a musíme tady najít dobrou rovnováhu mezi nimi, mezi různými aspekty, eh, které mohou být velice rozdílné, někdy dokonce protikladné, tak abychom vyslali velmi dobré podněty na evropské úrovni. Já jsem se o to pokusila, když jsem zde eh, vypracovala návrhy, které vidíte v mé zprávě. Eh, dále si myslím, že by bylo moudré, abychom usilovali o větší koherenci mezi eh, všemi eh, texty, které jsou řešeny v tuto chvíli na komunitární úrovni, také v našem parlamentu, například směrnice o energetické účinnosti, která v tuto chvíli je zkoumána jiným výborem našeho parlamentu a měli bychom se také dohodnout na základních směrech energetické evropské politiky, která eh, ještě musí být dotvořena. Možná je to pouze mé zbožné přání, ale já bych ho přece jen chtěla vyslovit. A nyní pokud jde o můj text, chtěla bych vám navrhnout, abyste podpořili metodologický přístup komisem kde jde o zdanění energií na dvojím základě, jednak eh, zdanění v souvislosti s CO2 a potom eh, tedy eh, všeobecné zdanění podle energetického obsahu, pardon. A toto je dobré, protože by to podpořilo lepší vynakládání energetických strojů a vedlo by to k většímu využívání méně znečišťujících eh, zdrojů energie. Takže proto si myslím, že bychom se měli držet tohoto přístupu. Zavedení eh, daně eh, z oxidu uhličitého 20 euro na tunu by mělo zajistit daňové příjmy ve výši 20 miliard euro pro všechny země Evropské unie a to od roku 2020 a to není skutečně zanedbatelné, především eh, v tomto období nedostatku. A jeden z nejhmatatelnějších dopadů nového návrhu komise, to znamená eh, proporcionalita mezi různými minimálními Prahy, které byly stanoveny na evropské úrovni, je něco, co podpořit nemohu. Já jsem tady vedla různé konzultace, naslouchala jsem mnohým stranám, zajímaly mě pozice členských států a všechny členské státy až na tři nebo na čtyři se jasně vyjádřili proti. My v Evropském parlamentu si myslím, musíme, musíme přihlížet k reálné politice, k realitě politiky, i když třeba nejsme v, v procesu spolurozhodování, myslím si, že naší rolí není, abychom navrhli něco, eh, co v žádném případě nebude přijato. Myslím si, že naším úkolem je spíše, abychom navrhovali kompromisy, které budou přijatelné pro radu, i když eh, potom pozice Evropského parlamentu se bude zdát méně ambiciozní než původní návrh Evropské komise. Potom, pokud jde o institucionální úroveň, měli bychom si uvědomovat, že striktní přístup k proporcionalitě v členských státech má přímý dopad na úroveň zdanění která eh, je aplikována na různé zdroje energií eh, v členských státech. Zatímco zatím eh, tady platilo pravidlo minimálních prahů. Princip proporcionality by navíc měl významné a destabilizující dopady. A tady si myslím, že nejhorší by bylo, že by došlo k, nejvyšší, k velkému navýšení ceny eh, za eh, palivo diesel v mnoha členských státech, pokud jde o průmyslovou politiku v širokém slova smyslu. Velké navýšení eh, ceny za diesel ve většině členských států, a tady uvádím pouze příklad Německa, kde by došlo ke zvýšení 30 centů na litr do roku 2023 a vedlo by to k mnoha problémům. Vlastně by to způsobilo více problémů, než by jich to vyřešilo. Evropa eh, tady má eh, určitou komparativní výhodu ve srovnání eh, s ostatními částmi světa v rozvoji, v technologickém vývoji dýzlových motorů a tento vývoj si vyžaduje špičkové vědce, a my máme tuto expertízu v Evropské unii. Máme tady velkou výhodu opravdu, oproti ostatním ekonomickým velmocím a proto si myslím, že by nebylo rozumné, abychom automobilový průmysl v Evropě podrobili eh, těmto věcem, protože eh, tento průmysl samozřejmě se tady musí udržovat eh, v náročné hospodářské soutěži s ostatními částmi světa a toto by mělo opravdu destabilizující vliv. Přechodné období eh, deseti let, no ani něco takového by neutlomilo tyto negativní dopady. Potom eh, třetí důležitý argument proti proporcionalitě se týká dopadu na eh, spotřebitelské ceny. Riziko inflace které je eh, způsobeno, eh, by bylo způsobeno navýšením ceny eh, některých paliv, může být utlumeno, protože některé členské státy tady mají velké problémy kvůli krizi veřejných financí, o tom jsme hovořili před chvílí, a snížit tady například daně na spotřebu benzínu, to by nebylo dobré, nebo myslím si, že by to členské státy ani neudělali. A e, nevýhodné pro spotřebitele e, bylo by to nevýhodné pro spotřebitele a také e, pro dopravce, především v oblasti veřejné dopravy, protože by došlo k velkému zvýšení cen. Vývoj cen energií už v tuto chvíli z velké míry eh, zvyšuje inflaci. Eh, Evropská centrální banka tady hovoří o 13 až 16 procentech, protože eh, tady se došlo k 3% navýšení inflace a to především kvůli zvýšení cen ropy, které během jednoho roku narostly 13 až 16 Proto si myslím, že musíme za každou cenu zabránit tomu, abychom tady ještě spouštěli nějaké další mechanismy, které by vedly k dalšímu navyšování cen, tedy e, musíme zabránit takovým opatřením, jako navrhuje komise. Navrhuji tedy, abychom toto ustanovení vypustili, tedy míním tím ustanovení o proporcionalitě. E, Tyto úvahy mě vedou také k tomu, abych důrazně odmítla návrh indexovat automaticky minimální eh, zdaňovací eh, Prahy na pokud jde o vývoj eh, cen a také pokud jde, tedy o, pokud jde o zdanění oxidu uhličitého. Evropská komise, která t, je proti automatické indexaci platů, tam, kde ještě funguje, náhle se stejnými argumenty chce něco takového zavést ve zdanění energií. To mě velice e, překvapuje. Je to pro mě vlastně nepochopitelné. Je velice důležité, aby zákonodárce vždy zůstal e, tím, kdo má kontrolu nad těmito opatřeními, která nebudou automatická, ale samozřejmě e, budou rozumná. E, pokud jde o stanoviska fiktivních zpravodajů, tak e, ta jsou samozřejmě také zohledňována, ale chtěla bych tady zmínit také náhradní paliva, jako je například skapalněný plyn a nebo e, zemní e, komprimovaný plyn, já si myslím, že je potřeba, aby stejné e, zdaňovací sazby, které se váží na objem, tedy podle energetického obsahu a potom také podle emisí oxidu uhličitého, tedy byly uplatňovány také pokud jde o zemní plyn a skapalnění plyn. Relativní výhody každého paliva pokud jde o emise oxidu uhličitého, by v takovém případě byla e, zohledňována e, daňovým režimem. Ale žádná další konkurenční výhoda by tím nebyla získána. Ovšem, vzhledem k tomu, že zdaňovací sazby, které se v tuto chvíli uplatňují na tyto plyny, Eh, jsou velice nízké nebo někde dokonce vůbec eh, ani neexistují v některých členských státech, bude potřeba ještě vyčkat určitou dobu, než tato paliva budou schopna konkurovat tradičnějším palivům. Bude potřeba tady velice eh, investovat do infrastruktury a proto navrhuji, abychom navýšení minimálních sazeb stanovit eh, do roku 2015 a neaplikovali to navýšení od roku 2018. Takové omezení navýšení by umožnilo alternativním palivům získat komparativní výhodu, kterou opravdu potřebují proto, aby bylo možné vyvinout eh, eh, tyto efektivnější energie. Takže Závěrem bych jenom řekla, že jsem chtěla být konstruktivní a realistická a eh, Chtěla bych také říci, že zavést daň z oxidu uhličitého pro všechny odvětví, která nejsou podrobena eh, systému obchodování s emisemi, to není eh, nepatrný krok a změnit techno- metodolo- metodologii eh, pro stanovování seze pro nejrůznější typy energie. To je také velký krok. Ale samozřejmě si myslím, že je potřeba i nadále aplikovat daně na základní základě energetického obsahu, na rozdíl od toho, co navrhuje komise. Toto jsou opravdu velmi důležité změny, které bych chtěla navrhnout Evropskému parlamentu, tedy navrhnout, aby je parlament předložil komisi a zajít dále do toho či onoho extrému, eh, jako je eh, eh, záměr některých zpravodajů, pokud jde o stanoviska z vlastního podnětu, tak eh, to mě trochu zarazilo. Tedy chci říci, že zajít dále, a tady ještě podotknu, že je potřeba samozřejmě si počkat na pozměňovací návrhy v některých výborech, ale pokud bychom opravdu zašli v těchto eh, pokud bychom zašli ještě dále, tak si myslím, že by to členské státy rovnou odmítly. Já pečlivě eh, sleduji eh, vývoj ehm, stanovisek, ale myslím si, že tady ještě z toho vyjdou různá překvapení. Ovšem, poinformuji vás o tom teprve, až když budou všechny eh, tyto stanoviska nebo poslanecí návrhy přijaty. Zatím jsem tady nehovořila o otázce, jako je osvobození od daně, pokud jde o letecký a námořní, eh, pokud jde o leteckou a námořní dopravu. A nezabíhala jsem tady také do dalších problémů. které ale budou muset být řešeny pokud eh, tady dojde k výjimkám pro zemědělství, eh, eh, lesnictví, chov ryb a další oblasti. Tedy je tady celá řada nejrůznějších výjimek nebo osvobození a já je tady nechci všechny zmiňovat dnes. Ovšem, chtěla bych vás požádat o to, abych vám mohla sdělit ještě další informaci, kterou jsem získala dnes odpoledne. Dnes odpoledne jsem se dozvěděla, že na radě ministrů se objevila určitá opozice nebo odpor vůči některým věcem a je pravděpodobné, že polské předsednictví asi už nebude řešit eh, některá témata, protože kompromis je v nedohlednu, zdá se nemožný a proto bych vám tady chtěla ocitovat jednu informaci z Financial Times eh, Německo, Zavedení dýzlu a dalších eh, pohonných moh, Máme se velký odpor členských států, takže to vypadá, že k tomu vůbec nedojde. V rámci sezení vyslanců mnoho národů vyjádřilo velké námitky proti novému celoevropskému systému, který by zdaňoval pohonné hmoty podle emisí CO2. Bylo nemožné dosáhnout kompromisu pro plány pana komisaře Šemeta, které se týkají harmonizace zdanění v oblasti energetiky. Máme zde pouze omezenou podporu. Eh, Německo stojí v popředí těch, kteří toto odmítají. Rozdíly jsou tak velké, že dokonce zítřejší, kterým tím je myšlo dnes, rozprava o orientaci v této věci evropských ministrů financů kolísá, pravděpodobně k tomu nedojde. A mě by zajímalo od komise, jestli by mohla potvrdit tuto informaci, jestli skutečně je tady snaha takto pohřbít návrh pana Šemety. Je potřeba, abyste nám to řekli a pokud to tak je, tak musíme si sami rozhodnout, co tady uděláme s naší zprávou. Je potřeba to zvážit. Děkuji. Děkuji. Astrid, samozřejmě, že to budeme sledovat. Budeme se tím potom zabývat. Většina z nových zpravodajů je tady. Edward hovoří za pana Ludvíksona. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Ano Eh, on se opravdu omlouvá, Oli Livingston, a eh, přečtu vám několik jeho poznámek. On eh, do jisté míry souhlasí s tím návrhem zprávy, kterou předložila eh, paní Luling, ale také tam vidí některé eh, slabší stránky. Začnu těch eh, silných. Pokládá za velice důležité, že nejdůležitější prvky z, z návrhu komise jsou přijané, totiž ta dvojitá struktura daně, jedna podle obsahu CO2, druhá podle energetického Um, objemu, aby to sleduje cíl snížení um, emisí, generování příjmů a snižování eh, znečišťování a je to v souladu s ostatními energetickými politikami, tudíž je to rozumné. Energetika je věc, kde se už mnohé děje po řadu let, ale kde koordinace mezi různými iniciativy zatím byla velice slabá. Existuje potřeba pro koherentnější přístup snahy, aby se zjednodušila eh, částečně eh, tato zpráva. Eh, to je pochvalná věc, ale nevždycky to dělá věci lepší. Měli bychom jít ve směru simplifikace, ale zároveň bychom neměli někde postrácet užitečný legislativní mechanismus. Teď to, co je méně pozitivní v té zprávě. Pan Ludvingson tady vidí tři hlavní problémy, které bude třeba podrobněji probírat. To první se týká Eh, vyškrtnutí principu neutrality paliva, což pokládá za problematické. Tato zásada praví, že všechna paliva, která se používají ke stejnému účelu, musí být zdaněna stejnou sezbou. To je rozumné a logické, je to potom eh, eh, stanovení rovných podmínek. Je to velice důkladný základní kámen, že se to osvědčuje dlouhodobě. Jakékoliv všechna paliva potom mají férovou šanci co do danění. Každé investice investiční rozhodnutí potom se může eh, eh, eh, dělat na základě předpovídatelnosti. Potom je tady obava ohledně aplikace této zásady, tedy vztah daňový mezi benzínem a mezi motorovou naftou. Tady se teď dělají velice um, efektivní motorové motory, naftové motory, proto je tady třeba být velice opatrný, které jsou velice energeticky účinné, ale nesmíme zase přehánět dopad dopad této zásady. Členské státy, u nich není moc pravděpodobné, že by šli eh, jenom na ten vztah mezi zdaněním eh, motorové nafty a eh, benzínu, že by zvýšili daň z motorové nafty. Spíše by to byla kombinace. Trochu by zvýšili daň z benzínu a a zvýšení eh, motorové, snížení z motorové nafty. Čili představa je, že by eh, eh, státy měly jít spíše krok za krokem k neutralitě. Co se týče období, které začíná před rokem 2013 a končí před... Mm, tady by členské státy měly prostě postupně postupovat, se dopracovávat k neutralitě, tak, aby to byl rozumný mechanismus. To by bylo dobré pro evropské automobilky, aby mohly přizpůsobovat rozumným způsobem svoje podnikání. Řešením tedy není zrušit celý princip palivové neutrality, protože nejsou žádné podstatné eh, potíže, s nimiž by se počítalo v žádném jiném odvětví a podle pana Lincorna není žádný přesvědčí argument, proč by se tento princip jako takový měl zrušit. Druhá, paní Luling má obavy ohledně automatické valorizace minimálních daňových sazeb a že by to vedlo vedlo k inflaci tato obava je oprávněná, ale pouze eh, pokud se zvolí nevhodný eh, cenový index. A komise ale naopak zvolila velice vhodný index, který výslovně vylučuje energetické produkty, proto nemáme důvod se domnívat, že by valorizace vedla k problémům s inflací. Teď, eh, co se týče reálného světa, Švédsko již dlouho uvádělo do souladu minimální úrovně i CO2 i energetického obsahu s e, spotřebitelskými cenami a rozhodně to nespůsobilo žádné inflační tlaky. Proto je dobré používat také valorizaci minimálních úrovní, proto aby ty e, úrovně se nevymkly v reálném vyjádření. Od roku 2003 e, se hodně dělalo v rámci, nebo hodně se vymykalo z této směrnice a byla tady dynamika, které je třeba se zbavit. To poslední a třetí bod je, je tady řada věcí, která se týká obnovitelných těch poliv, která se je, ne, konsistentně neřeší ani v návrhu zprávy, ani v návrhu komise. Je třeba nad tím pořádně popracovat, aby se to e, dalo do pořádku v této složité oblasti. Plus k tomu, co je v té návrhu zprávy, je tady několik aspektů, které by se tam měly e, e zařadit do těchto diskusí. Tady máme čtyři. Za prvé, bylo by rozumné, aby e, mandatorní výjimky z daně eh, v oblasti letecké a námořní dopravy byly učiněny dobrovolnými eh, alternativními protože současně je to velice obtížné z, z hlediska subsidiarity a nemá to oporu vlastně v mezinárodní legislativě. E, za druhé, současná dobro, možnost e, výjimky pro e, paliva pro domácnosti, to by se mělo zvážit. Tady samozřejmě potřebujeme rozumné pobídky pro úspory a účinnost. Za třetí, bylo by také zajímavé propagovat zavádění hybridních motorů a elektrických motorů prostřednictvím dočasné alternativní výjimky pro um, elektřinu, která se používá pro tato vozidla. A poslední, komise má pocit, že něco by se mělo řešit až po zprávě v roce 2015, což je ale pochybné, protože veškerá rozhodnutí ohledně zásad by se měla udělat teď. A pak technické doladění to už by měla udělat komise komise a měla by s tím začít od roku 2015 dál, protože jinak je tady riziko, že, rizika se, zablok, že se zablokují ta řešení, která jsou podstatná, aby směrnice mohla pořádně fungovat. Jinými slovy, zpráva, návrh je velice dobrou kladnou pro zajímavou diskusi v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji mnohokrát. A teď eh, za ALDE Filip de Balka. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejdříve poděkovat paní Lulingové za její návrh zprávy a za dobrou spolupráci, kterou jsme měli. Začnu těmi obecnými principy které jsem zohlednil při předkládání pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že tato nová směrnice o zdanění energií by měla být k tomu, že se zvýší všeobecné zdaňování. I z hlediska rozpočtového je to důležité. A paní Lolingová říkala, že směrnice se týká cílu EU 2020. A proto je důležité, aby jste došlo i jakémsi většímu směřování směnu směrem ke zelenému zdanění a zdanění opravdu energií. Je důležité, abychom měli stejné podmínky pro veškeré energetické produkty a souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že to zdanění na, zá- na dvojím základě, tedy podle osmicí z TO2 a podle energetického obsahu, že to je, to je dobrý systém pro spotřebitele a i pro průmysl. A je důležité podotknout, že Klimatické cíle Evropské unie jsou důležité a tím e, mám na mysli i další výbory, například výbor pro dopravu je důležité, aby se snížila energetická závislost a toto je vlastně prvním krokem k tomuto cílu. Je důležité, aby veškeré zdroje energie e, vlastně měly stejný způsob zacházení a proto je důležité, abychom dospěli k dobrému kompromisu. Zároveň si myslím, že je důležité, abychom byli vůči radě je velice ambiciozní, ale rovněž i realističtí. Ano, je třeba, abychom byli ambiciozní, ovšem nesouhlasím s tím, co bylo řešeno. A mám tím na mysli to, jakým způsobem přispotuje paní zpravodajka k principu proporcionality. Je opravdu důležité, aby veškeré to energie měly stejný způsob zacházení. Není možné, aby úřady sami určovaly, jakým způsobem a jak silně budou zdaněny různé typy energií to vlastně něco, co by měl určovat sám trh. A myslím si, že je třeba, aby členské státy si tedy zvážily, jak této proporcionality dosáhnout. Já si myslím, že to není správná cesta, když to půjde na výšení cen motorové nafty. Je to také možné tím, že se sníží cena e, ropy. Takže to je otázka, o které bych s vámi velice rád diskutoval. Pak by bylo možné zavést přechodné období, tak aby spotřebitelé a průmysl měli dostatek času na to, aby se nové situaci mohly přizpůsobit a aby veškeré investiční cykly, kterými průmysl prochází, mohly být dobře zohledněny. Ze statistického pohledu, když jde na, na, dojde k navýšení ceny motorové nafty, tak to nemá nutně dopad na to, kolik eh, um, automobilů na diesel bude kupováno. Protože sami členské státy mohou přistoupit k opatření, které podpoří nákup těchto aut. Dále automatická valorizace, kterou navrhuje komise. Tam jsem proti, stejně jako paní zpravodajivka. Já myslím si, že to jistý precedent. Není možné, aby zde došlo k valorizaci minimálních sazeb v, v členských státech protože, jak bylo řečeno, členské státy si nepřejí valorizovat platy, ale tady by to eh, tedy valorizováno mít mělo. My tedy s tím nesouhlasíme, povede to k dodatečným nákladům. A důležitá věc, osvobození od daně pro domácnosti ze sociálních důvodů. Nesouhlasím s paní zpravodajkou. Je důležité, abychom vyslali cenový signál vůči sociálně slabším skupinám obyvatelstva. A co se týká energetické účinnosti, je to možné ze sociálního hlediska vyvážit a některé země to již činí. Poslední věc, eh, sektory, které jsou obzvláště náročné na energii. Zde je třeba se postarat o to, abychom se vyhnuli eh, obchodování s MSM, aby nedošlo k dvojímu zdaňování. Je důležité, aby energeticky náročné sektory měly dost času na to se přizpůsobit a aby pak došlo ke snížení daní je třeba, aby došlo k uzavření eh, mezi sektorové dohody a to by mělo být obsaženo i v naší zprávě. A na závěr, eh, prostě s určitými věci souhlasíme, s určitými věci my s paní zpravodajkou a některými stínovými zpravodaji nesouhlasíme. A nyní půjde o to, abychom dokázali nalézt kompromisy s paní zpravodajkou a se stínovými zpravodaji. Ale souhlasím s ním v jedné věci. Je to velice obtížná záležitost, ale velice důležitá. A my jako parlament musíme být ambiciózní a jasně ukázat radě, jakým směrem by se to celé mělo ubírat. Thank you very much. Děkuji. Teď eh, i za ICR. E Madam Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já si vzpomínám na naši úplně první výměnu názoru někdy koncem srpna. Tehdy jsem řekl, že se těším na spolupráci s paní Luling a s potěšením mohu teď říci, že jsem měl pravdu, protože paní Luling eh, zorganizovala opravdu několik eh, důležitých schůzek a také velice zajímavé a důležité slyšení k této důležité součásti legislativy. Především bych rád paní Luling poděkoval za to, že přihlédla ke všem bodům. Já jsem připravil, si připravil několik poznámek, několik takových vstupních poznámek, ale s ohledem na celou tuto diskusi bych se chtěl omezit pouze na čtyři nejdůležitější body, které ta zpráva obsahuje. První je zásada proporcionality. Naprosto sdílím stan- stanovisko paní Luling a my, protože já hovořím za skupinu EKR, my budeme pro eh, to, aby byl zrušen princip proporcionality. Druhé je eh, automatická valorizace minimální daňové sazby. Zase jsme proti. A pokud jsem dobře porozuměl, i v tomto případě eh, jsme zajedno s paní Eh, Luling, teď výjimka pro leteckou a námořní dopravu. A diskuse o tom, zda tato výjimka by měla být povinná či dobrovolná. My eh, jsme na straně těch, kdo budou hlasovat pro to, aby to bylo dobrovolné. A úplně poslední věc je přechodné období. My chápeme přechodná období jako věc vážnou a Domníváme se, že tato období jsou velmi významná a že by měla umožnit čas odvětví, aby se přizpůsobil svým chováním, aby se tomu přizpůsobili také spotřebitelé. Takže celkem za to, eh, co do velké části této zprávy, naše stanovisko se velice blíží stanovisku paní Luling. Na druhé straně a tady je ta nejdůležitější novinka, kterou paní Luling zmínila úplně na konci, že se alespoň povídá, že v radě ehm, se to diskutuje úplně, že to vidí úplně jinak. Takže budeme muset počkat, až eh, jak to dopadne. Děkuji. Děkuji. Svane, vy hovoříte za Filipa, ano. Za našeho stínového zpravodaje Filipa Lamberta bych také chtěl vyslovit několik poznámek. Za prvé bych rád připomněl, že Toto je hospodářský a měnový výbor. A já jsem se učil na vysoké škole, že ekonomika je o efektivitě, účinnosti a e, část těch poznámek, které jsem tady vyslechl, se spíše e, vztahovala k krátkodobému přístupu odvětví a daleko méně se to týkalo e, efektivnosti daňových systémů. Když přemýšlíme o tom, jak vytvořit efektivní systém zdanění energií, pak by tady nemělo být privilegované nějaké jedno palivo oproti jiným jenom kvůli eh, krátko zrakému a eh, eh, myšlení, které by upřednostňovalo určité palivo, v konkrétním případě motorovou naftu. My víme ze zápisu z, řady, z rady, že německá vláda v radě pracovní skupině rozdávala stanovisko Združení výrobců automobilů v Německu. A tímto způsobem vlastně podpořili rádi technologii, která zkrátka dobře není přizpůsobena době, kdy se jedná o změny klimatu. A proto eh, komise Eh, zcela jasně řekla, že je třeba, aby existoval racionální a efektivní systém zdanění energií v oblasti paliv, totiž je třeba brát v, obla, v, v, v úvahu jak energetickou náročnost, tak i CO2. Co se týče té energetické náročnosti, o to tady jde, takže to obojí musí být proporční. Rád bych se zeptal eh, paní zpravodajko, jak uvažujete eh, o efektivitě aktivitě. Eh, a z čeho vycházíte ve svém uvažování, když byste chtěla odstranit tuto část návrhu? Navíc se také domnívám, že aby bylo možné eh, jak si eh, udržet konstant, relativně konstantní břemeno zdanění, tak je zcela logické, jak už ostatně um, řekl pan Ludvigson, aby tady byla určitá valorizace. Víme, jaký je efekt bez valorizace, protože velice často často je těžké později navyšovat, zvyšovat daň. A o co jde při daně z energií? Jde o to, aby se snižovalo používání, využívání a to takže významně. A to vidíme i v oblasti spotřebních daní, kde není logické odstranit celou logiku valorizace. Takže zase si myslím, že je mnoho dobrých důvodů, proč by tady měl být systém valorizace. Navíc, co se týče uspůsobení změn um, v souvislosti s CO2, myslím si, že to by se nemělo dělat prostřednictvím revize, ale eh, aktu přenesené pravomoci. A myslím si, že východiskem by mělo být 30 euro na tonu a ne 20 eh, eh, euro na tonu, co se týče CO2. To by bylo vhodnější, protože musíme naléhavě řešit otázky změny klimatu. Potom zákazy nebo výjimky. Myslíme si, že směrnice by neměla zakazovat členským státům zdaňovat eh, mezinárodní leteckou a námořní dopravu. Neměli by zakazovat členským státům, aby například zdaňovali topliva z biomasy na základě emisí a také jiné elektrické pro, produkty, eh, které se hm, používají pro výrobu elektřiny a zase tady, tady je chyba evidentně v dokumentu. Takže já si myslím, že co je hlavní? Hlavní je, abychom obhajovali hlavní myšlenku komise, že je třeba přejít na racionálnější a efektivnější systém zdanění energií a paliv. A takým způsobem, tímto způsobem přispívat ke snižování těch emisí, které přispívají jinak eh, k změnám klimatu. A proto bych chtěl naléhat na všechny členy tohoto výboru, aby vzali v úvahu to, že klimatické změny eh, v revizi Sterna jsou pokládány za největší selhání trhu, s ním jsme měli co dělat. A že je třeba, abychom se všichni na věci dívali z dlouhodobější perspektivy. To by měla být eh, naprosto přirozená povinnost výboru pro hospodářství. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám tady tři další přihlášené řečníky. Teoreticky nám zbývá pouhých šest minut, proto bych tyto e, řečníky e, požádala, aby e, hospodárněji nakládali s časem. Tak prosím, Ferdinand Lagen. Tak prosím. Paní předsedkyně, budu stručný. Nejde o aktuální, extrální, eh, exaktní výši zdanění. Návrhy komise jsou ve všech částech, dokonce i v rámci zemí, které mají nízké formu znanění, je to vlastně pod tím, co aktuálně platí. Tady tedy neexistuje žádná nutnost navyšovat daně. Druhá poznámka. Docházejí tam k tomu, že eh, se provádí strukturální politika, která jde proti dosavadním rozhodnutím Evropské unie. Někteří noví kolegové to již eh, to neví, ale já jsem zde byl zpravodajem pro emise CO2 pro nákladní automobily v rámci klimatického balíčku 2008 a stínovým zpravodajem pro obnovitelné zdroje ve výboru pro průmysl. A tehdy jsme vědomě, zcela vědomě vyňali eh, oblast dopravy a zejména nová auta z hlediska eh, minimalizace emisí CO2 zelení s tím nesouhlasili, Green s tím také ne, ale zbytek parlamentu to takto podpořil velkou většinu. My jsme tedy vědomě tehdy se snažili vsadit na technologie, které Eh, přinášejí úspory energie. A to je skutečnost, kterou není možné popírat, totiž, že dýzlové motory oproti benzínových motorům jsou mnohem více účinné mají mnohem nižší hodnoty a 98% celkové nákladní dopravy, která jde po silnici, probíhá pomocí nákladních automobilů, které mají dýzlové motory. A pokud tedy by předpis, tak jak to navrhla komise, totiž, že by se stejným způsobem přistupovalo ke všem typům energie, byla by tam stejná daňová sazba, toto by nutně vedlo k tomu, že by došlo ke znevýhodnění dýzlových motorů a toto to není politika emisí CO2, ne, to je velice tvrdá technologická politika. A na tomto případu se jasně ukazuje, jak vypadá veškeré dilema Evropské unise, eh, komise na jedné straně chce tedy přicházet s návrhy na prosnížení CO2, ty podporujeme, ale současně v oblasti stejného sektoru komise vlastně dělá opak. Dokud nebudeme mít v rámci jednání komise jakousi červenou niť, která to prováže, tak zde budeme mít jakési rozstřítěné kompetence, nebudou tam jasné politické, eh, jasná politická kritéria a ta věc se nedořeší. A já tedy říkám, rozhodně to nepovede automaticky se zvýšení daní, protože ty minimální daňové sazby, které se navrhují, jsou všechny pod těmi eh, daňovými sazbami, které momentálně platí. Ale je to jakési obcházení těch rozhodnutí, které jsme zde učinili. Týká se to subsidiarity českých států, které jsou eh, do sud stále, tedy odpovědní za zdanění. A netýká se to pouze Německé, jak řekl kolega Giegold, Německo to jasně prezentovalo, ale země, které se chtějí zasazovat a zasazují se o cíle emisí CO2 v oblasti e, automobilů, ty vlastně všechny jsou ve stejné lodi, ať už je to Itálie, Francie, Německo, Nizozemsko. My přeci nemůžeme e, jednat tak, že v jedné strukturální otázce navrhujeme něco, co jde naprosto proti tomu, co dělal do posud komise a pak, a pan kolega Skinula to velice krásně přečetl, to, co mu jeho nordický zástupce napsal, týká se to těch výjimek. A byla to jakési chvála na komisi. Ale oni to v podstatě potom všechno zase stahli, takže to nebyla žádná nebyl to žádný konzistentní posvoj sociálních demokratů v tomto parlamentu. A chci říct si dále, a podpořuji to tím, co říkala pan Luling, zde nám ideologie nepomůže. My potřebujeme tady většinu, stejně tak jako na radě a pravděpodobně tady bude většina proti tomuto návrhu, stejně jako na radě, protože ten návrh v zásadě není správný a komise vůbec nezohledňuje to, co v jiných oblastech již navrhla a rozhodla. Děkuji a nyní Robert Goebbels. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jak víte, cesta do pekel vede přes dobré úmysly. Eh, tady komise navrhla směrnici, eh, která je poznamenaná takovým typ spasitelským zeleným přístupem, kdy si Evropská unie myslí, že zachrání celou planetu sama. To se ovšem bez pochyby nestane a oč tady jde, je to, že mají být vybírány daně, vybírány daně a vybírány daně. A z tohoto důvodu eh, tady komise dokonce eh, navrhuje systém automatické valorizace eh, daní. A když se tady hovoří o tom, že kolem roku 2020 tady bude 20 miliard, milionů daní víc, 20 miliard euro eh, daní více, tak to bez pochyby potěší eh, ministry financí, ale eh, bude to další břemeno pro kapsy našich daňových poplatníků, především těch, kteří si nemohou dovolit nemít osobní automobil. 20 miliard euro navíc, to nebude konec, protože eh, to vše se bude potom ještě valorizovat. To znamená že také vyšší inflaci. Ať už tady budete říkat cokoliv, tak to znamená zvýšení inflace. A um, to je proti té efektivnější ekonomice, kterou potřebujeme v Evropské unii. A tato směrnice navíc bude penalizovat miliony automobilistů, eh, kteří eh, se rozhodli eh, koupit si automobily s dýzlovým motorem, tedy automobily, o kterých všichni vědí, že jsou efektivnější než automobily na benzín. A tak to skutečně je a je zřejmé, že ropná lobby samozřejmě tleská takovému návrhu komise a diví mě, di, udivuje mě, že zelení tleskají společně s ropnou lobby, protože producenti dýzlu a e, benzínu mají samozřejmě problémy, protože veřejnost se tady z velké části rozhodla pro eh, dýzlové automobily a oni už nemohou prodávat ropu a právě proto jsou tady tyto lobbystické aktivity. Já ovšem eh, nenaletím na tuto logiku, předložím pozměňovací návrh, eh, který požádá Evropský parlament o to, abychom zamítli Dobře, už budeme dva, vidím, že se hlásí někdo další. Za ten návrh bude znít zamítnout zcela tento návrh a pokud tento pozměňovací návrh nebude přijat, tak podpořím e, návrh paní zpravodajky a budu doufat, že rada skutečně pohřbí tento návrh směrnice v každém případě. Já jsem byl vždy pro e, právo potratu, v tomto případě pohřbení, protože tady je to potřeba. <clears throat> Děkuji. Už jsme přetahli eh, dobu vyhraženou pro tuto, zemi, eh, pro tuto věci, takže těžko už mohu někomu dát slovo, ale ještě Hans Peter Martin, prosím. Děkuji. Jakožto fanoušek dýzlových potorů nemůžu nic říct, protože jsem zaujatý, ale k tématu lobismu bych se možná vyjádřit mohl. Tak jsem to nemyslel, kolega Langene. Co se týče tedy lobbystů, lobbystů ze strany zelených a ropných společností, pak máme tam i další lobby. Takže si myslím, že zde v jistých kruzích je jistý zakodovaný jazyk a mě to poněkud eh, vadí, paní Lulingová. Právě v této souvislosti, když se podíváme na váš pozměňovací názor, ta poslední věda, cíle eh, pozměn... průmyslové politiky je to číslo 5, máme tam t, eh, ten emisní faktor CO2 a využívání energií z obnovitelných zdrojů, vy to chcete vyškrtnout. Takže na tom je vidět, z jaké zájmové skupiny, tedy z jaké perspektivy to bylo napsáno a to je třeba ta tady jasně otevřeně říci. Já si myslím, z ekologického hlediska je prostě zcela odůvodněné býti proti. Samozřejmě můžeme tady hovořit o indexaci, valorizaci a jaké inflační dopady to bude mít, ale i to souvisí s tím, že co neustále propagujete z vašich kruhů, totiž spolehlivost a eh, jaksi odhadnutelnost vývoje cen a restrukturalizace ekonomiky. Příkladem jsou katalyzátory. Tam se také vždy říkalo, katalyzátory zničí e, automobilový průmysl, všechno prostě se zhoroutí a dobře víme, jak to vypadalo. E, Eh, v Kalifornii došlo k určité, tam se to tady zavedlo, k, tam došlo ke snížení smogu a průmysl se tomu velice dobře přizpůsobil. A tak to můžeme přizpůsobovat i k otázce cen. Když vím, že nezávisle na tom, co se bude dít, nebude moci být cenový dumping v oblasti zdanění energií, a pokud se budu moci spolehnout na to, že budeme mít valorizaci ve spolehlivé formě, a že tedy spolehlivým způsobem se ty ceny budou navyšovat, tak budu moc mnohem lépe kalkulovat. A já si myslím, že opravdu klimatické cíle musíme nějakým způsobem spojit s odpovídajícím zdaněním a cenami. A z hlediska toho, kteří říkají, že klimatická otázka je otázka rozhodující, která se musí vyřešit, tak si myslím, že prostě valorizace cen je pouze logickým důsledkem. Mnohokrát děkuji rád děkuji. Já už eh, jsem řekla, že komise nemůže mít slovo, že nemáme čas. Chcete ještě, paní Glastrit? Eh, ne, paní předsedkyně. Já musím především konstatovat, eh, že skupina socialistů má dvě extrémní pozice a to je škoda. Nepřesvědčil si svou skupinu, nedokázal si to. Pokud je to tak, tak je to pro mě velice obtížné, abych něco takového dělala já, protože já tady mám uskutečnit většinu a má skupina, doufám, bude stát za mnou, to už není špatné samo o sobě a druhá skupina jak si nemá žádné stanovisko a já tedy nevím, jestli se na ně mohu spolehnout, abychom tady dosáhli většiny a není mi um, také jasné, co jsem tady uh, slyšela od zpravodaje liberálů a děkuji stínovým zpravodajům um, stínovému zpravodaji ECR, Děkuji panu Strejčkovi. A on hovořil o tom, eh, že ECR eh, e je eh, proti dobrovolným výjimkám, ale jsou pro povinné osvobození, pokud jde o námořní a dopravní sektor dopravy. Někteří jsou pro, někteří jsou proti. A já musím říci, paní předsedkyně, že teď musím počkat na pozměňovací návrhy a potom se pokusím nalézt eh, většinu pro mou zprávu. Ale nic více vám už k tomu neřeknu, protože to, co jsem dnes slyšela, mi neumožňuje, abych z toho vypodělala nějaké jasné důsledky. Protože eh, mě především zajímá, co si přejí sociali- socialisté. To je velice důležité pro to, abychom tady nalezli konsenzus pro stanovisko, eh, které samozřejmě nechceme, aby bylo okamžitě eh, radou zamítnuto a skončilo někde v koši. Um, the... Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy 16. listopadu 18 eh, hodin. A pak budeme posuzovat tyto poslanecí návrhy 19. 24. ledna. Budeme hlasovat ve výboru a na březnové zasedání, nejenom můžeme o tom hlasovat, samozřejmě závisí na tom, co se bude dít eh, v radě, protože my dost dobře eh, nemůžeme o to odhlasovat s tím, že potom najednou budeme mít co dělat s něčím úplně jiným, tak možná budeme muset raději počkat. Budeme zkrátka situaci sledovat a podle toho se rozhodneme Astrid. Měli bychom také věděli, kdy můžeme, vědět, kdy můžeme dostat stanoviska z různých výborů protože já nevím přesně, kdy oni, ty ostatní výbory, schválí svoje stanoviska. Určitě i tam bude mnoho pozměvací návrhů, protože zase ta stanoviska jdou od eh, eh, krajnosti do krajnosti. Já si myslím, že budeme myslet na to, že potřebujete čas, abyste mohla také se zabývat stanovisky. To je náš předběžný harmonogram. Eh, budou, doufejme, podle toho fungovat i ostatní výbory, ale budeme muset být adaptiv, flexibilní. Krátká poznámka. Měli jsme spor s výborem ITRE a šlo o to, zda by nebylo jediné řečení úzká spolupráce. Tento spor je vyřešen. To je v pořádku já si myslím, že bychom alespoň měli vyčkat na stanovisko výboru ITRE. No, we, uh, we will, uh... Ano, pokusíme se na to počkat a ještě, aby byl čas, abychom to všechno strávili, než budeme hlasovat. To je také důležité. Teď přecházíme k bodu číslo 6. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Spravodajkou je děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také všem skupinám za to, že souhlasili s tím, že opět otevřeme e, tuto záležitost, abychom e, se přizpůsobili, přizpůsobili e, realitě, aktuální situaci, která každý den přináší něco nového. Musím říci, že jsem byla poněkud eh, překvapena eh, tím, co tady říkal předseda Ecofinu. Já jsem tady eh, hovořila o tom, jak je to propojeno, tedy Europlus a Evropský semestr a on řekl, že to není uvedeno v závěrech rady a já jsem ty závěry pečlivě četla a mám tam alespoň tři odkazy, takže já si myslím, že ta eh, práce, kterou tady vedeme, je důležitá, musí být viditelná. Chtěla bych zmínit pět věcí, které jsou podle mého názoru eh, v těchto aktivitách důležité. Za prvé, to, jak to komise dnes prezentuje, tak máme pocit, že to je zkrátka jedno další řízení navíc, další administrativní eh, složitosti a eh, není to eh, takový pilotní projekt, kterým by semestr měl být, nebo pilotní kroky. A komise by tady měla předjímat tu dobu, kdy bude předkládat roční eh, analýzu a musíme ji považovat za určitou páteř ekonomické rozpravy. A pan komisař, pan minister eh, tady eh, jak si hovořili v tom smyslu, že ten Europlus by měl být také zahrnut do té roční analýzy. My tady ale nemůžeme pilotovat evropský semestr takovým přeskumem roční růstový přeskum je ve skutečnosti pouze určitou orientací, eh, pokud jde o roční růst. A myslím si, že by bylo lepší, aby to bylo koherentnější, eh, také se strategií 2020, eh, které jsme se všichni rozhodli. Za druhé, důležitý je způsob, jak se tady nakládá s odstavcem 30 usnesení, eh, kterého jsem navrhla, tedy vytvoření speciálního podvýboru pro eurozónu. Já jsem pochopila, že tento návrh opět eh, mnozí vnímali jako provokaci. A jak víte, tak jsem eh, tady zde zahájila korespondenci s naším kolegou z výboru AFKO a fiktivní, stínovému zpravodaji eh, jsem navrhla kompromisní pozměňovací návrh, ve kterém by bylo řečeno, že Evropský parlament musí vyvíjet své struktury, aby to bylo v souladu eh, se s vývojem struktur komise a rady. A eh, po minulém samitu eurozóny se tyto struktury velice mědí a také na úrovni samotné komise, předseda komise oznámil eh, minulý týden, před minulý týden to na, plena, na plenárním zasedání a 23. listopadu bude zvláštní slyšení, pokud jde eh, o eh, nové úkoly, které se čistě týkají eurozóny. Takže Evropský parlament by měl také přizpůsobit své struktury a já vám kladu otázku, Myslím si, eh, že zatím to ještě není úplně zralé na to, abychom z toho vyvodili nějaké důsledky. Já jsem chtěla navrhnout eh, něco, co nemá rozdělit Evropský parlament, proto jsem to neudělala. Ale naopak, měli bychom zajistit, eh, že pravomoci a legitimita demokracie musí být splněny. Musí tedy mezi tím být určitá paralelita, protože jinak se obávám, že tyto věci budou po, probíhat pouze v národních parlamentech a my nebudeme mít žádnou evropskou rozpravu eh, evropskou diskuzi. Eh, potom samozřejmě asociace s národními parlamenty a je tady několik návrhů. Myslím si, že k tomu je konsensus, včetně toho, jak jsme eh, před, mm, předjímali příští setkání našeho výboru s národními parlamenty v únoru, to jsme už naplánovali. Myslím si, že to je postup, který jsme zavedli a je potřeba ho ještě prohloubit nebo posílit, protože kráčí tím správným směrem. Čtvrtý bod, který bych chtěla zmínit, se týká povahy eh, toho, jak věci ovlivňuje Evropský parlament. A jde o to, jestli chceme pravomoci spolurozhodování pro parlament. Je to trpké, ale myslím si, že pokud budeme koherentní, tak si nemůžeme vyhnout diskuzi o spolurozhodování. Být spolu uh, zákonodárcem, pokud je o Sixpack nebo pokud jde o článek 136 a ty další věci, tak to je jedna věc. Ale zakladatelský akt ekonomické politiky v demokracii je diskuze v parlamentu. A diskuze v parlamentu naráží na tuto věc už příliš, příliš dlouho. Když jsme takto diskutovali o Lisabonské strategii, tak jsme se spokojili s usnesením, které bylo přijato na iniciativu skupiny před jarní Evropskou radou. Ale toto je naprosto k ničemu. My eh, tady trávíme spousty času, tedy i spoustu peněz na to, abychom měli naprosto nulový výsledek. A to, co je třeba změnit, je právě toto. Říká tento Evropský parlament něco, čeho se rada musí držet? Něco k ekonomickým eh, politickým vodítkům? Eh, já neříkám, že by nám to eh, udělalo potěšení, že bychom to mohli, ale alespoň bychom o tom měli diskutovat. A jsou tady věci, které bychom mohli ovlivnit, eh, ovlivnit smýšlení rady. A já vím, že je tady určitý argument, který říká, že spolurozhodování nefunguje během třech měsíců, ale v této situaci, ve které se nalézáme, musíme být velice inventivní a musíme nalézt cesty a způsoby tak, abychom během těchto třech měsíců um, to zvládli. Komise toto předloží, ten dokument koncem listopadu a koncem listopadu to znamená, že na počátku března by Evropský parlament v rámci spolurozhodování měl eh, schválit eh, hlavní výhledy ekonomické politiky evropského semestru, anebo tomu říkejte klidně nějak jinak, ale podle mě je toto eh, ten hlavní bod tohoto evropského semestru, protože pokud budeme i nadále radě říkat nebo komisi, víte, musíte zohledňovat Evropský parlament, tak se nikam nedostaneme. Potom e, smlouva, úmluvy a tak dále, ty věci, které vyplývají e, z věcí, které jsou trochu diskutované, nebo které byly diskutované e, na radě o víkendu a potom ve středu. Já to tady říkám velice otevřeně a do diskuze tady mezi námi. Já si myslím, nebo Pochopila jsem to tak, že v radě ty některé státy, které nepatří mezi ty nejslabší, si přejí revidovat smlouvu. A e, pojem, který je používán v závěrech rady, zní, že chtějí omezené změny smlouvy. Ale tento parlament už se nechal nachytat na něco podobného. Když tady šlo o fond stability, tak bylo potřeba eh, postupovat rychle, eh, bylo potřeba eh, rychle všeho udělat. A já bych chtěla varovat před touto situací. Pokud je potřeba změnit smlouvu, tak bychom tady měli si vyžádat konvent. Já bych si přála, aby to bylo trochu později, než podle harmonogramu rady ale v zásadě si myslím, že Evropský parlament se musí na tuto diskuzi připravit. Pokud se nepřipravíme, tak potom rada a uvnitř radě, rady především některé členské státy budou diktovat, v čem ta revize smlouvy bude spočívat. My bychom si přáli takovou revizi smlouvy, která by umožnila Evropské unii, aby fungovala eh, s ekonomickou politikou, která zajistí solidaritu, konkurenceschopnost a efektivitu a potom samozřejmě také demokracii. Takže buď si řekneme, že neřekneme nic a budeme čekat, až dostaneme plán rady, anebo budeme předjímat e, ty signály, budeme si říkat, co se tam asi děje a podle toho nastavíme náš postoj a naše kroky. Takže to je to, co jsem chtěla navrhnout, abych, e, nebo co jsem chtěla vysvětlit, e, ten svůj návrh. A je tady jeden pozměňovací návrh, který bych chtěla, abyste upravili, protože víme, že v tomto výboru je určitá konsensuální linie, kde se říká, že šesti balíček, šesti balíček a zase jen šesti balíček. Už jsme se shodli na tom, že šesti balíček bude doplněn závazky eh, nebo oznámeními eh, předsedy rady a komise. A když si teď přečtete závěry rady, tak je tady uvedeno explicitně, v odstavci 5 eh, shrnutí Důležité posílení koordinace a dohledu v ekonomické a rozpočtové oblasti, eh, soubor zcela konkrétních opatření, která zachází za balíček eh, o ekonomickém řízení a toto všechno bude přijato. Takže, prosím, měli bychom pečlivě sledovat ducha tohoto prohlášení rady, tak abychom nakonec nebyli úplně mimo. Uh, Možná, že někteří z nás by si přáli eh, zůstat u šesti balíčku, ale realita bohužel je jiná. Myslím si, že už za chvíli z toho bude eh, four-pack. Jean-Paul? Děkuji, paní předsedkyně. Pokud si přejeme, aby tento parlament eh, byl co k čemu, tak je potřeba, abychom dokázali předjímat události už několik týdnů nebo měsíců je to tak, že pokaždé, když se setkám s nějakými občany nebo novináři, tak mi říkají, ale co pro boha dělá Evropský parlament? Eh, to bylo nedávno také na France Info eh, minulý pátek, eh, v určitém rozhovoru to tam padlo a Evropský parlament, a já možná tady převezmu slova paní zpravodajky, Evropský parlament si vytváří čisté svědomí tím, že tady hlasuje o usneseních nebo nějak, nějakým uh, sdělením a vůbec k ničemu to není. Dnes všichni uznávají, že v Evropě je nedostatek demokracie. A ti, eh, kteří jsou proti Evropě, eh, toho využívají, aby postupovali proti parlamentu. Ale ten demokratický deficit, eh, ten nevězí v Evropském parlamentu. My jsme byli zvoleni přímo evropskými občany a máme tuto legitimitu. Demokratický deficit tkví v tom, že rozhodnutí důležitá rozhodnutí, ne ta legislativní rozhodnutí, která známe my tady, ale eh, ta rozhodnutí na nějakých samitech jsou přijímána vládami, ehm, které eh, sice jsou zástupci národů, ale nejsou přímými zástupci. A já si proto myslím, že ten, ta současná doba je natolik závažná, že bychom si tedy eh, měli položit určité otázky Měli bychom eh, eh, překlenout ty obvyklé mezery nebo nedostatky a vyjít z našeho obvyklého pohodlí. Eh, jsou tady určité otázky, na kterých se asi shodneme. Jednak, co bychom měli okamžitě udělat a za druhé, co by mělo být změněno, abychom tady posílili demokratický základ Evropské unie. Pokud jde o témata, která zmínila paní zpravodajka, tady ten podvýbor. Já vím, že v naší skupině se mnozí donívali, že to není vhodná věc a je také pravda, že různé země až na dvě eh, dříve či později vstoupí do eurozóny a jiné země eh, a tím pádem mají zámě, zájem na opatření, která budou v této oblasti přijímána. Ale myslím si také, že by bylo rozumné, abychom uh, zohledňovali eh, vývoj, eh, který tady probíhá na exekutivní eh, úrovni, tedy pokud jde o eurozónu a já si myslím, že odkaz na určitou organizaci, která by odrážela to, co se děje v členských státech a, parlamentem, a parlamentu, je dobrým řešením, i když dnes to samozřejmě nemůžeme vypracovat úplně precizně. A Potom za třetí spolurozhodování. V této věci jedna z mých prvních eh, úvah je, že spolurozhodování Eh, tomu by měly být eh, podřízeny i eh, ekonomické výhledy. Měli bychom tady postupovat pragmaticky. Hovořili jsme o lhutách a tady je velice důležité, abychom se tady nezapletli do diskuzí bez konce, které by nakonec vedly k postoji, že parlament nemá vlastně vůbec žádný vliv a je k ničemu. A neměli bychom se zabředávat do detailů, které jsou zbytečné, nerealistické a které by neodrážely ducha lepší evropské koordinace eh, v ekonomické oblasti. Také tady musíme eh, podnítit různé úvahy, musíme být kreativní a ta, já si myslím, že by bylo vhodné, aby v této zprávě se odkazovalo na hledání metod spolurozhodování. Evropský parlament možná nenalezne to jedno eh, ideální řešení, ale možná, že bychom tady mohli eh, nalézt nějaké naléhavé postupy, eh, které by umožnily tomuto parlamentu. A tady je mi líto, že se vám tady nelíbí ta většina, ale myslím si, že bychom tady mohli Eh, využít zdravého eh, selského rozumu do budoucna, protože to by bylo dobré. To dnes v naší společnosti chybí nejvíce. Potom eh, to, co bylo rozhodnuto nebo nerozhodnuto na Evropském samitu, o tom musíme vědět, musíme to zohlednit a náš parlament, pokud chce existovat, tak nesmí tedy nějak jít všem na ruku. Možná, že to bude vyžadovat určitou eh, revoluci, možná i kulturní a mm, to, co dnes zažíváme, neukazuje, že ten svět, ve kterém nebo naopak ukazuje, že je potřeba v dnešním světě re- revidovat určité eh, koncepty, tak abychom se dokázali dobře zhostit naší zodpovědnosti. Uh, thank you very much. Vicky. Děkuji. Vicky tady není. Vy budete mluvit jejím jménem. Pak je tady Filip jako další stínový zpravodaj. Já se musím omlouvat, omluvím se, omlouvám se Astrid, že jsem tady nebyl včas. Eh, já odpovím tobě, Žáne eh, Pole, a odpovím ti francouzsky, protože ty jsi také mluvil francouzsky. Uh, já si uvědomuji, že pokud jde o EPP, tak, zvažuje, tak se zvažuje spolurozhodování a cílem není mikromanagement. A uvedu příklad, abych ilustroval to, co chci říct. Když se dnes hovoří o konkurenceschopnosti, tak si všichni uvědomují, že v rámci ECB a ECOFINu konkurenceschopnost se omezuje na platy. Samozřejmě platy jsou pouze jedním faktorem, ale zároveň to, jak si vyvstává myšlenka, že jsou vlastně vše. A když tady hovoříme o tom roční přeskumu růstu, tak bychom si tady měli říci, že ano, my se tady snažíme diagno, provést diagnozu různých členských států a jejich konkurenceschopnosti a měli bychom navrhovat různé kroky, které by měly být přijaty, eh, které mají určitý platový rozměr a potom také rozměr efektivity v oblasti energií, energetické produktivity, produktivity zdrojů a tak dále. Myslím si, že pokud Evropský parlament je schopen tady udat směry nebo pokyny eh, této povahy, pro komisi v její analýze akčních plánů různých členských států, tak potom opravdu přineseme přidanou hodnotu. Samozřejmě, že nejde o to, abychom se tady pustili do nějakého mikromanagementu a e, řekli si, že v Portugalsku je potřeba, aby se udělalo to a to a někde jinde něco dalšího. Ale Musíme tady dát určité základní rysy doporučení, eh, která by předcházela ta doporučení, která potom přijme Komise pro členské státy. Protože bez toho tady nebudeme mít dostatečný demokratický základ, eh, abychom mohli členským státům říci, ano, toto bylo odhlasováno, to bylo potom eh, přijato tímto a tímto způsobem, takže je tady opravdu důležitý demokratický základ, protože o to tady právě jde. A to je pro nás opravdu e, zcela zásadní záležitost. Dnes stále více vidím otázku ekonomického řízení jako otázku demokracie. Aniž bychom začali hovořit o e, ekonomické efektivitě, tak je tady problém demokracie a legitimity, e, které nesou tato, tyto postupy v očích našich občanů. A EPP je ochotná o tom diskutovat a myslím si, že z tohoto parlamentu by mohly vzejít eh, ideologičtěji vyváženější eh, řešení nebo návrhy, ehm, než v tuto chvíli eh, jsou výsledky práce ECB nebo dalších. Takže v tuto chvíli, myslím si, už jsem toho řekl dost a zkrátka podporujeme to, co tady přednesla paní zpravodajka. Jde o to, abychom eh, to dostateč, s dostatečnou většinou odhlasovali eh, v tomto výboru. A pokud jde o otázky rozdílu mezi eurozónou a eh, ostatními zeměmi Evropské unie, tak tam je potřeba ty věci dále vyvíjet. A mně jde o to, že bychom tady ty rozdíly neměli příliš prohlubovat. Samozřejmě uvidíme, ale pro mě to není 17 plus 10, ale je to 27 a 2. To je pro mě to důležité. Ehm, ve smlouvách jsou dvě země, eh, které se eh, rozhodly nestoupit do eurozóny, ale mohou změnit svůj názor. Takže ehm, Musíme tady dát pozor na to, jaké poselství eh, vysíláme. Neměli bychom vysílat eh, to, že dejte si pozor, vy nikdy nebudete eh, členy eurozóny. To by nebylo dobré. Pokud tady chceme měnovou integraci, tak tady by tady mělo být usilováno o minimálně 25 členů eurozóny a těch osm, kteří už podepsali tu smlouvu a kteří ještě nepřistoupili na euro, tak jim bychom měli vyslat signál, že na ně čekáme. Děkuji. Teoreticky už v podstatě nemáme eh, žádný čas pro tuto diskuzi, takže si dejte pozor. Slovo má pan Nikolas Čuntis. Děkuji. Vážení kolegové, už jsme eh, vyslovili naše stanovisko k evropskému semestru a já sleduji a sledoval jsem všechny Eh, úvahy paní zpravodajky a ostatních a dnes tady se velmi často hovořilo o demokracii a odpověď, kterou jsme dostali před okamžikem, když jsme diskutovali se zástupci komise, se zástupcem rady, tak eh, podle mého názoru a také podle názoru ostatních kolegů, pokud jsem je dobře pochopil, tak eh, se jim nepodařilo rozptýlit opat Mm, obavy a výhrady, které jsme zde vyjádřili. Hovořili jsme o, som, o tom a myslíme si, že to je postup, který je protidemokratický, není vůbec souladu se smlouvou. Komise a rada, tak jak zdůraznila paní zpravodajka, toto považuje za právní otázku a ne pouze, nebo ne otázku politickou. Já se donívám, že jak si váháme s tím požadavkem, aby tento nedostatek demokracie byl vyřešen tím, že Evropský parlament dostane více pravomocí a bude více zapojen do všeho dění, protože Evropský semestr je politickým nástrojem, který má pomoci překonat krizi ekonomického řízení podle mě je to velice důležité. Zůstali jsme stát jaksi bokem, nezohlednili náš názor a nebyl zohledněn ani názor národních parlamentů a tím pádem nejsou zohledňovány názory občanů. Chtěl bych se vrátit k tomu, co se stalo v uplynulé době a chtěl bych uvést příklad. Řecký premiér eh, byl zoufalý, požádal o referendum a ehm, já jsem ehm, členem strany, jako, stejně jako pan premiér, víte, jaké reakce to vyvolalo. A ehm, v Řecku a v ostatních sebích byly tyto věci, eh, eh, jak se tím přesupalo, to vše víte. A byl tady vyvinut nátlak, aby byla aby byl přijat Um, ten postup bez referenda, jinak vše bude zrušeno. A my jsme reprezentativní orgán a my jasně vidíme, vzniká dojem, že evropské instituce nejsou schopny situaci změnit. Situace se neustále horší a horší, protože toto není pouze problém Řecka, jsou tady další země, jako Itálie. A musíme tu situaci vyřešit, protože obyvatele té Evropy si kladou otázku, kde jsou evropské instituce a co dělají pro vyřešení situace. Musíme bojovat a nesmí už dojít k tomu, aby byl opomíjen hlas Evropského parlamentu, tedy hlas občanů. Neustále se to opakuje, ale když jsou přijímána rozhodnutí, tak je zřejmé, že náš hlas zohledňován není. A e, poslední poznámka se týká otázky na pana Réna, kterou jsem mu položil e, dnes odpoledne. Abychom překlenuli e, tento ekonomický deficit, můžeme zvážit různé scénáře. V některých členských státech vidíme, jak vzrůstá eh, nedůvěra a je tady scénář, kterým by měly být změněny smlouvy, aby jedna země z eurozóny mohla vystoupit. Eh, euro už tedy přestává být eh, přitažlivé. objevují se nové otazníky. Hovoří se o e, zemích e, eurozóny a zemích mimo eurozónu. A země, které nepřijali euro, ho už přijmout nechtějí. Není to pro ně lákavé. Takže můžeme očekávat, že pokud se tato politika nezmění, e, tak musíme dbát na na to, aby, co tedy bude změněno ve smlouvách, protože Evropský parlament, jakožto zástupce evropských občanů, to vše musí ovlivnit, musí být zohledněn, protože břemeno krize nesmí nést občan a musíme každopádně posílit demokracii. Okay, um, Mrs. Frere, I have you on my... Eh, paní Ferrer, eh, jste na eh, mém seznamu, ale jenom vás si upozornit, že máme ještě další bod, ještě jeden bod na programu a budeme mít ještě hodně diskusí k této věci, takže prosím o stručnost. Děkuji, budu velice stručná. Chtěla bych pouze říci, nebo se dotknout dvou témat. Já jsem veřejně prohlásila, že nejsem pro eh, změnu smluv v tomto okamžiku. Eh, na prvním místě proto, protože si myslím, že vlastně ta marže, ty, ty stávající prostory, které by se mohly využít pro vyjednávání řešení, se nevyužívají. A za druhé proto, protože si myslím, že v současné době není jasné, jakým způsobem by měla být provedena taková ta takováto změna smluv, jak by to proběhlo. Ale jinak říkám, Naprosto souhlasím s pozicí paní zpravodajky, když říká, že je důležité, aby se parlament mohl vyjádřit v tom smyslu, aby jasně určil je, podle kterých je třeba postupovat, pokud tedy dojde k eventuálně ke změně smluv. A druhá věc je velice důležité, abychom zde měli mezi frakční konsenzus a jsem ráda, že jsem si vyslechla komentáře pana Gozesa, protože zde mám pocit, že by takovýto konsenzus vzniknout mohl. A druhá věc, kterou chci podotknout, o role parlamentu. Myslím si, že je důležité, abychom posílili roli parlamentu, ale rovněž je důležité, aby parlament jakožto instituce byl respektován. A to obzvláště uh, když se podíváme na ten uh, velice široký konsenzus, který máme v rámci definice makroekonomické nerovnováhy, jak se dobře ví, to je jeden z těch legislativních návrhů, který jsme odhlasovali v rámci uh, zasedání, když jsme schvalovali ten six-pack. A já bych chtěla, nebo bych ráda věděla, zda na úrovni parlamentu a tohoto výboru se to sleduje nadále a co máme učinit v tom smyslu, aby to, co se nyní eh, a zítra bude rozhodovat na ekofinu, a máme zde určité e, takové zvěsti, které říkají, že oni se budou snažit předefinovat určité, eh, určité ústupky, které my zde v parlamentu jsme akceptovali, tak v tom smyslu, abychom měli opravdu velice širokou podporu parlamentu v rámci této legislativy. Takže bych ráda opravdu Eh, poprosila paní předsedkyně odešla a zastupuje její místo předsedkyně. Já bych opravdu ráda, aby náš výbor velice bedlivě sledoval způsob, jakým proběhne dnešní zkuse rok skupiny a zítřejší skupe ekofinu, jak budou interpretovat otázku konkurenceschopnosti a další otázky, Samozřejmě bude to v dialogu s komisí, ale nebude tam přímý dialog s parlamentem a s naším výborem. Opravdu musíme sledovat, jak to interpretují, jak naplní obsahem to, co my jsme podpořici a zejména tím mám na mysli to, co se týká makroekonomických nerovnovách. Děkuji mnohokrát. Um, okay, thank you. Děkuji. Um, eh, Prvenč, um, eh, můžu uh, vám dát slovo jenom na okamžik, velice stručně, protože opravdu máme hrozně málo času. Děkuji. Všechny jsem si vyslechla a chtěla bych pouze e, přidat jednu věc k otázce spolurozhodování, protože to bude asi to nejdůležitější rozhodnutí, které tady přijmeme, pokud vyhovíme tomu směru, který já tady navrhuju. Eh, klasické spolurozhodování eh, v takovémto rámci by se nemohlo uplatnit, ale eh, jakožto předsedkyně výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti už jsme tady aplikovali kvazi postup spolurozhodování a to v době, která nečinila tři měsíce, bylo to trochu delší, ale byla tam vlastně ještě letní přestávka a já si myslím, že s trochou dobré vůle tady je možné to udělat. Stojí to za to, protože to ty věci vylepší. Samozřejmě to povede k tomu, že my se budeme muset změnit, budeme změnit naše postupy a ale já si myslím, že to od nás očekává doba, a e, také naše ambice. Okay, well, thank Děkuji a chci vám jenom připomenout, že hlasovat budeme v pondělí ve Štrasburku ve výboru k této věci, takže vám všem děkuji za příspěvky a Teď předávám slovo kolegovi na k poslednímu bodu, protože já bohužel už budu muset také odejít. A jedná se o rámec EU pro zprávu a řízení společnosti. Pan Fox, který je zpravodajem, tady není, ale chápu, že vy budete hovořit eh, jeho jménem, ano? Bohužel eh, ten vlak, kterým cestuje pan Fox, eh, je, má spoždění a on s ním. Za prvé, pan Fox vítá eh, zelenou knihu komise, která se týká právě finančního rámce Eh, teda pardon, která se týká rámce pro zprávu společnosti. Ukazuje se, že je třeba, aby byla taková změna provedena na našich trzích a na našich a v, a v, a v, v podnicích, ale musí to být proporcionální. Musíme rozlišovat mezi eh, přístupem, za, který se zaujímá k finančním a k velkým eh, podnikům a jiným veřejně obchodovaným společováním. Když jsme sp, sp, přijali zprávu, při minule, pak parlament správně řekl, že proporcionalita musí být základem v každému přístupu k zprávě společnosti. Rozmanitost různých zpráv řízení společností ve členských státech a jak regulují tyto členské státy, to je také velice rozlišné, takže nemůžeme říci, že by všem svědčil stejný přístup, že to by nakonec mohlo konkurenční schopnost finančních e, institucí narušovat. Proporcionalita je důležitá. Pokud si myslíme, že finanční instituce by měly dodržovat vyšší eh, normy právě proto, že pracují funkci v, v, v, soustavně, pak by to znamenalo, že jinak korporativní eh, subjekty by měly mít menší restrikce a měly by být eh, flexibilnější, neměli bychom tady je přetěžovat zbytečnými ehm, regulacemi. Naše zpráva je omezená, protože příslušným výborem výbor jury a proto se musíme zaměřovat na zcela konkrétní oblasti. Pan Fox k tomu zásadně přistupuje takto. Respekt pro rozmanitou podstatu stávajícího rámce veřejně obchodovaných společností. Dále je třeba vysvětlovat takové regulatorní rámce, které nutí opravdu společnosti, aby se zodpovídali akcionářům. Je třeba také šířit nejlepší praxe a vypracovat etický kodex. Úloha eh, akcionářů by měla být posílená a také by měly volat všechny k odpovědnosti a informovat regulátory, když společnost se odchýlí od kodexu bez dobrého důvodu. Je, je také dobré vytvořit Evropský kodex pro institucionální investory a to eh, musíme se podívat na to, aby současná legislativa nevedla k příliš krátkozrakému pohledu. Eh, pan Fox bude eh, spolupracovat se spravodajem Jury, aby na toto stanovisko bylo vzato v úvahu a také se velice těší těší, že ostatní členové budou přispívat do této činnosti, včetně a zejména stínový zpravodajové. Děkuji. A paní Galpac. Pane předsedo, Velice láda bych se stručně vyjádřila. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Foxovi za práci, kterou odvedl. Jsem velice ráda, že máme tento bod na pořadu jednání. Podle mého mínění je to velice důležitá otázka. Ten, pokud zlepšíme tento systém, tak přispějeme k zlepšení efektivity na jednotném vnitřním trhu. Chci rovněž říci, že souhlasíme s navrhovatelem stanoviska v tom smyslu, že ta otázka je velice delikátní, protože část legislativy spadá do kompetenci členských států, jde také o otázku svrchovanosti a proto nemůžeme vytvářet žádná všeobecná pravidla. Rovněž je velice řídké, velice zřídka máme se dočení s otázkou, kde existuje i eh, společenský tlak. Já bych chtěla potrhnout několik bodů. Jde o tři důležité věci. Jde o eh, podílníky, o dozorčí radu a o další důležitý aspekt. První věc, správní rada. Úlohy správní rady jsou um, definovány těmi kodexy. A myslím si, že je důležité, aby jsme se podívali i na složení správních rad. A rovněž je důležité si zvážit, zda by bylo možné zvolit diverzifikační přístup. Zejména, když jde o to, o jaksi snižování zprávy, jeho objemu. A další věc, eh, podniky, které nejsou kotované na burze. Tyto podniky mají velký hospodářský potenciál a e, tato oblast není ale přesně upravená. Možná by bylo vhodné to v našem stanovisku zmínit. Pan Fox říká, či spíše, co se tohoto tý, tématu týče, se zabývá zejména těmi kodexy. A já si myslím, že by bylo důležité, abychom neporušovali zájmy ostatních subjektů na trhu. Rovněž je důležité se zabývat tím, zda se podnik může nadále rozvíjet, když bude mít silnější kontrolu z hlediska státu, či eh, externí hodnocení. Já si myslím, že k této otázce je třeba přistoupit velice opatrně a stanovisko jde tímto směrem. Zelená kniha zmiňuje i složení správních rad, co se týče otázky eh, vyrovnanosti pohlaví. Já si myslím, že to není tak důležité, ne protože by to nebyla důležitá otázka, ale protože to odvádí pozornost od důležitějších věcí. Před nedávnem jsme se touto otázkou již zabývali. Pokud to schrnu, tak eh, musím podotknout, že jsme zvolili správnou strukturu, či potřebujeme správnou strukturu pro zprávu a řízení podniků. Potřebujeme systém, který bude fungovat a je důležité, abychom mohli pracovat tak, že tedy naše práce bude důvěryhodná. A chci říct, že opatření, která hodláme navrhnout, by měly zohlednit jednu důležitou věc. Neměly by vést k tomu, že dojde k navýšení eh, jaksi administrativní činnosti. Je důležité vytvořit správný systém a v mých pozměňovacích návrzích se budu těmto věcem věnovat. Těším se na spolupráci a ještě jednou bych chtěla poblahopřát panu navrhovateli za návrh stanoviska. Děkuji. Mnohokrát děkuji a ještě zpravodaj, jako zpravodaj za eh, socialisté demokraty také chci poděkovat za tento návrh, protože je to určitě je základ pro dobrou zprávu a určitě eh, je třeba ke zprávě a řízení společnosti přistupovat eh, pružně se zvláštním zaměřením na malé střední podniky. Já velice vítám poznámky zpravodaje týkající se toho, že je třeba brát v úvahu vlastní návrhy komise, aby se odstranily požadavky na kvartální zprávy pro malé a střední podniky. Já také souhlasím, že je důležitý je etický korex. Ohledně toho, čemu říká eh, úspěch eh, toho, možná, že by bylo dobré spíše, respektive to, že je třeba dodržovat a vysvětlovat. Snad by bylo dobré, aby podniky opravdu vždycky vysvětlili a kdykoliv se nějakým způsobem od kodexu potřebují odchýlit. Dále je tady eh, zelená kniha komise, která se eh, týká sledování eh, chování a tam jsou vypíchnuta různá, různá provinění různé ne, nedostatky. Například je kodex ve Švédsku, který požaduje, aby podniky poukázaly sami na to, která providla nedodrželi a jaká jiná řešení našly. To by možná bylo vhodnější. Jsem také velice rád, že v zelené knize vidíme, že podniky by měly informovat o své politice odměňování, o odměnách, které dostávají jednotliví členové ehm, představenstva, o výsledcích ehm, ehm, hlasování akcionářů o odměnách a že by za tím účelem měla být ustanovena také zvláštní informační komise, protože to by zvýšilo transformaci, pardon, transparentnost a odstranilo by to nevyváženost mezi eh, odměnami a výsledkem činnosti. Pak ještě, co se týče eh, zprávy řízení společností, hlasovacích práv, tady souhlasím eh, s komisí, že identifikace akcionářů by měla být posílena. Také, co se týče benefitů pro zaměstnance, vlastnictví akcí. Jak jsme viděli, je to dobré, protože opravdu pracovníci potom se více v podniku snaží a snižují se sociální pnutí. Byla bych ráda, aby komisář členské státy povzbuzovali k tomu, aby byli pracovníci více eh, zapojeni tímto způsobem prostřednictvím držení eh, eh, akcí, například daňovou politikou. Děkuji. Sven. Já e, jsem tady místo našeho stínového zpravodaje, bude to jenom několik poznámek. Toto je opravdu zasedání, kde se každý někoho nahrazuje, jenom předseda tady vydržel, tak jenom pár věcí. Samozřejmě, že tady existují určitá napětí. Zásad, zásada je taková, že pokud měkké takzvané zákony nefungují dobře, pak teprve přecházíme na tvrdé. A stanovisko z IMKA je docela zajímavá. E, ta formulace je zajímavá, to bych tam se praví, uznav, uz, uvědomujeme si, že finanční krize odhalila nedostatečnou efektivitu stávajících principů řízení společnosti na základě principu buď dodržuji nebo vysvětli. A e, že se jedná o to, že potřebujeme kompatibilní a srozumitelná opatření a měla by tady být měkká regulace jako kodex nejlepší praxe a také podporujeme pod větší supervizi na mezinárodní úrovni a úrovni EU. Myslíme si, že se trhy neosvědčily jako e, pro stanovení e, patřičné odměny pro vyšší vrstvy vedení a že tady jsou zapotřebí závazná jasná pravidla, tak aby se řešila mezera mezi hospodářským výsledkem a mezi odměnami. A v neposlední řadě se to vztahuje i na podniky z finančního sektoru. Tady byla dlouhá diskuse o genderové mezeře, zejména co se týče eh, vyšších úrovní řízení. Myslíme si, že efektivní inovativní přístup by, je, se, by měl dostat podporu. A také si myslíme, že komise by měla přijít se závaznými pravidlami vyváženosti genderové eh, v představem své společnosti, protože měkké zákony se tady neusvědčují. A jinak si myslíme, že stanovisko je do jisté míry předpojaté ve prospěch Eh, akcionářů. A samozřejmě, že eh, zpráva a řízení společnosti je o něčem jiném, nejenom o zájmech akcionářů, ale na druhé straně si myslíme, že akcionáři by měli být možnost hrát výraznou aktivní úlohu ve společnostech a že by měli přispívat k tomu, aby to řízení bylo zodpovědnější. Konečně pak máme za to, že zpráva a řízení společnosti se netýká jenom manažerů a akcionářů, ale všech zainteresovaných stran, tedy i klientů, zaměstnanců, sociálních, nevládních organizací. Ti všichni by měli být možnost hodnotit, zda hospodářská zpráva je v souladu s dlouhodobými eh, zájmy společnosti. Zatím účelem je třeba větší transparentnost, zejména co se týče velkých společností, čili byli zapojení zainteresovaných stran v podstatě v dlouhodobém horizontu odpovídá i zájmům akcionářů. A z tohoto důvodu se domníváme. Na základě eh, eh, toho, co tady bylo sepsáno, je třeba ještě eh, to stanovisko trošičku pozměnit, aby vyznělo vyváženěji. Děkuji, zbývají nám pouha pouhé dvě minuty. Prosím, můžete během minutky to uzavřít. Ano, já mohu pouze říci, že já všechny vaše poznámky vyřídím samozřejmě panu Foxovi a konkrétně to, co říkal pan Digo, protože to je zajisté eh, něco k zamyšlení. Určitě zpravodaj by nechtěl zařidělat mikromanagement společnosti z hora. To určitě nemá na mysli. Pokud byste se chtěli více seznámit s jeho názory, můžete se s ním sejít během tohoto týdne. E, takže tím končíme vlastně a ještě řeknu, že termín pro pozměvací návrhy 15 tohoto měsíce v poledne a 29. tohoto měsíce budeme projednávat e, hlasování v Ekonu 19 prosince a ve Výura se bude hlasovat 26. Červen, čer, pardon, ledna a na první březnové plenárce to bude hlas, se o tom bude hlasovat. Takže? Thank you. That's it.